Teď se dostáváme ke třetímu hlas, hlasování. Společná pravidla normalizace růstu železničních podniků. Maria Kilenen je zpravodajkou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Text přijat. Srdečně blahopřeji kolegyni Kilenen. Dále se dostáváme k hlasování o zprávě o používání směrnice o poštovních službách. Nejprve budeme hlasovat o kompromisech. Kompromis 1. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 2 teď. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 35, ne, IMKO 3 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat elektronicky, takže IMKO 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 21 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 3 nyní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat elektronicky. Pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Kon, končím hlasování. 21 pro, 21 proti. Nikdo se nezdržel, zamítnut. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? proti, zdrželi se, také musíme zkontrolovat pozměňovací návrh 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, přijat. Pozměňovací návrh 51. Ne, opravuje se předseda. A ano, přece jenom 51, kdo je pro? proti, zdrželi se, také musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 51. Zahajuji hlasování. Končím. 28 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, přijat. A IMKO od 4 odpadá, takže se dostáváme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 70. 70, 72, 73, 74 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti, takže je zamítnut. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, zamítnut. 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 81. Pro? Proti? Zdrželi se, musíme zkontrolovat. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, je přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, také to zkontrolujeme 280, tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro 24 proti, nikdo se nezdržel, zamítnut. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 86 pro. Proti? Zdrželi se přijat. Ne, zkontrolujeme. 86 tedy zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. EPP má jednoho navíc. Jinak divil bych se, kdyby tomu bylo jinak. Takže jeden se musí teď stáhnout. Ale kdo? Dobrá, tak teď je to v pořádku. Takže skončím hlasování. 29 pro, 14 proti, jeden se zdržel, takže přijat. Byla to jasná většina. Teď kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 94 pro, proti, strželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, strželi se přijat. Posměňovací návrh 104, kdo je pro, proti, Zdrželi se, musíme zkontrolovat. 104. Zahajuji hlasování. Končím. 24 pro, 20 proti, přijat. 111 teď, kdo je pro? Proti? Strželi se, přijat. 112 pro, proti, strželi se, zamítnut. 113 pro, tady oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, strželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 8 teď, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 118, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 119 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 119. Zahajuji hlasování. Končím. 23 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, je přijat. 120 pro, proti, zdrželi se, také 120 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. 23 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, přijat. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 137, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 10 nyní. Chcete zkontrolovat? Tak 137. zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel. Bylo to těsné, ale, ale musíte se všichni hlásit taky. Hmm. Zde z vrchu se mi zdal ten pohled jasný, ale zvedejte dobře ruce tedy. Tak teď se dostáváme ke kompromisu 10. jasně přijat. Takže pro, proti, ještě jednou se musím ptát, pro, proti, zdrželi se i přijat. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 130, 149 pro, proti, zdrželi se přijat. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 153 pro, proti, zdrželi se, přijat. 160 pro, proti, zdrželi se, musíme zkontrolovat 160. Zahajuji hlasování. Končím. 28 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, přijat. 161 pro, proti, Zdrželi se také 161 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. 24 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 168 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 168, zahajuji hlasování. Končím. 26 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 178 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 169 pro, proti, zdrželi se, 196, pardon. Kompromis 17 nyní pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Imko 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 205, kdo je pro, proti, zdrž... a zkontrolujeme 205. Zahajuji hlasování. Končím. 17 pro 27 proti, nikdo se nezdržel zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 211 pro, proti, zdrželi se, kontrola. Eh, kontrolujeme 211. Zahajuji hlasování. Končím. 19 pro 25 proti, nikdo se nezdržel zamítnout. 212. Kdo je pro? Proti? Málo se vás nějak hlásí. Zdrželi se? Zkontrolujeme 212. Nehlásíte se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti, někdo se nezdržel, přijato. 214 pro, proti, Zdrželi se? Kontrola 214. Zahajuji hlasování. Končím. 18 pro 26 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuta. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 216 pro, proti, zdrželi se, kontrola 216, zahajuji. končím. 21 pro 23 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuta. 217 pro, proti, drželi se zamítnuta. 218 pro, proti, zdrželi se přijata. 220 pro, proti, zdrželi se kontrola 220. Zahajuji hlasování. Končím. 25 pro 19 proti, nikdo se nezdržel, přijata. 219 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 221 odpadá, takže 222 pro, proti, zdrželi se, kontrola 222. Zahajuji hlasování. Končím. 19 pro 25 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 224 pro, proti, také to musíme zkontrolovat. 224. Zahajuji. Končím. 19 pro 25 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se, také to zkontrolujeme. 228, zahajuji hlasování. Končím. 19 pro, 25 proti, zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se, přijata. 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat.

zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, kontrola. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování končím. 23 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, kontrola zase, pozměňovací návrh 16, zahajuji hlasování. Končím. 19 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel, zamítnout. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, kontrola také, 18. Zahajují hlasování. Končím. 19 pro, 25 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se kontrola 21. Zahajuji hlasování. Končím. 21 pro, 23 proti, 1 se zdržel. Zamítnut. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, z kontrola. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím. 19 pro 25 proti 1 se zdržel zamítnout. Pozměňovací návrh 2 pro proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, tak nejprve pro, proti, zdrželi se, kontrola. Někdo tady mluví hlavně hlasitě do svého iPhoneu, takže prosím vás, stište se anebo běžte telefonovat ven. Pozměňovací návrh 4. Ještě jednou zahajuji. Pozměňovací návrh 4, Paule. Prosím, běžte ven s tím telefonem. Pozměňovací návrh 4, zahaju. Končím hlasování. 24 pro, 20 proti. Jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, kontrola, pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování, končím. 19 pro 25 proti 1 se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. IMKO 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ample 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 15 pro, proti, zdrželi se, skon, kontrolujeme Ample 15. Zahajuji hlasování, končím. 23 pro, 21 proti, jeden se zdržel. Empl 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Empl 18 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Empl 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Empl 20 pro, proti, Zdrželi se přijat. Teď se dostáváme ke konečnému hlasování. Od konečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím. 43 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže text je přijat. Srdečně blahopřeji Markusu Ferberovi. Ich möchte, please take a seat. Tak prosím, zaujměte místa. Teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, pohlasování a chtěl bych zde srdečně přivítat slovenského ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Romana Breceliho. Buďte srdečně vítán, je to první předsednictví Rady Slovenska, takže proto ještě jednou srdečně vítejte, pane ministře. Také máme protože má, musíme zajišťovat kontinuitu, tak zde máme ministra dopravy Malty, protože to bude následující předsednictví, takže bych ho zde chtěl také srdečně přivítat. A Samozřejmě bychom rádi něco vyslechli o prioritách, které si vytýčilo slovenské předsednictví, takže vás prosím, abyste nám o tom něco řekl, prosím. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za udělení slova. Musím vám pogratulovat k pozitivnímu hlasování na téma čtvrtého železničního balíčku, takže teprve teď je na nás, abychom se dali na implementaci. A nyní oficiálně Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, mě mi velkou ctí předstoupit před vás a prezentovat vám priority v oblasti dopravy a cestovního ruchu. Jak si dokážete představit, první červenec byl pro nás neobvyklým pátkem. Na místo dlouhého víkendu jsme práci právě zahájili. Slovenská republika Poprvé se ujala předsednictví Rady Evropské unie. Okolnosti byly pro nás velkou výzvou vzhledem k poslednímu vývoji. Nicméně jsme odhodláni se ujmout naší odpovědnosti v řízení jednání mezi členskými státy během následujících šesti měsíců. Hodláme spolupracovat s triem našich partnerů a spolupracovat s vámi v Evropském parlamentu tím, že po, budeme posilovat trh Evropské unie v oblasti dopravy. A nyní ke konkrétním věcem. Je jasné, že v letectví bezpečnost hraje hlavní roli. Zkušenost z posledních let to ještě zdůraznila, proto slovenské předsednictví bude nadále podporovat bezpečnost v letectví. Revize nařízení EASA tomu pochopitelně přispěje. Naši nizozemští kolegové dosáhli pokroku v této oblasti a my budeme pokračovat, abychom dosáhli obecného přístupu do konce našeho mandátu. S ohledem na posílení konkurenceschopnosti sektoru letectví Rada dopravy během nizozemského předsednictví přijala mandát, aby komise mohla vyjednat obecné dohody o letectví s třetími zeměmi, konkrétně s ASEANem, s Spojenými arabskými emiráty, Tureckem a Katarem. Budeme monitorovat tato jednání a následně budeme pokračovat v zahajování dalších mandátů. Pokud jde o environmentální otázky, imiž dopravy se poněkud zhoršila. Byli jsme svědky poklesu emisí v jiných sektorech, nicméně doprava nadále pokulhává. Během slovenského předsednictví budeme mít možnost dosáhnout určitého zlepšení, a to na zasedání IKA, které proběhne koncem září letošního roku. Slovenské předsednictví bude i nadále koordinovat přípravy společného stanoviska před touto akcí a budeme dělat, co je v našich silách, abychom ho v Montrealu obhájili. Nyní námořní doprava. Ta má také velký potenciál a je třeba, aby se posílily faktory bezpečnosti a snižování emisí. Slovenské předsednictví během svého mandátu usnadní přijetí rozhodnutí rady pro jednání s Mezinárodní námořní organizací IMO, tak, abychom mohli podpořit bezpečnost a snižování emisí. Naši nizozemští kolegové také pracovali na uznávání profesních kvalifikací Jakmile bude tato záležitost implementována, rozhodně přispěje lepší mobilitě pracovníků a posílí zájmy profese. Čekáme na přijetí pozice Evropského parlamentu a věřím, že můžeme zahájit jednání o tomto návrhu před koncem našeho semestrálního mandátu. Musím pogratulovat vám, parlamentu a naším předchůdcům a k další posílení této oblasti námořní dopravy. S naším cílem je posílit bezpečnost eh, běžných cestovních lodí a také dále pracovat na této kapitole spolu s našimi malskými kolegy. Pokud jde o železniční dopravu, slovenské předsednictví které bude dále rozpracovávat um, otázky spojené uh, s prací nizozemského předsednictví. To samo o sobě Dekorbanizace rozhodně neposílí lepší ovzduší v našich městech. Nicméně musíme se zaměřit na multimodální aspekty, včetně železniční dopravy a e, cyklistiky. Musíme motivovat osoby, aby e, zvážili využívání elektrických a vodíkem poháněných vozidel a také, aby raději jezdili na kole, pokud se jedná o krátké vzdálenosti. I já na tom pracuji osobně, do práce takto jezdím a mám spoustu přátel, kteří mě kontaktují s tím, že by se připojili ke mně na mé cestě do práce každý den, ale to je někdy dost náročné. Pokud jde o cestovní ruch, za který rovněž zodpovídám já. Slovenské předsednictví ve spolupráci s komisí bude hostit 15. Eh, fórum cestovního ruchu, které se odehraje 10. 11. října roku 2016 v Bratislavě. Bude to platforma pro dialog a výměnu názorů na témata která jsou zásadní pro budoucí rozvoj Evropské unie. Konkrétně letošní fórum se zaměří na regulatorní a administrativní prostředí a digitalizaci na pozadí kolaborativní ekonomiky. Drazí poslanci, dopravní sektor čelí mnoha výzvám na několika frontách. Jsme svědky zásadních změn v myšlení nových generací. Také bezprecedentní technologický pokrok, klimatické změny a konkurenci z různých částí světa. Pokud se chceme postavit těmto výzvám, tak se musíme zaměřit na dvě priority. Musíme budovat na základu aktiv vnitřního trhu a musíme vyhledávat ho udržitelná řešení. Za tímto účelem je třeba posílit spolupráci mezi radou a parlamentem. Budoucnost nám klepe na dveře a my bychom se ji neměli bát. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové, za vaši pozornost a jsem připraven na vaše otázky. Ja. Vielen Dank, Oma Takže děkuji, pane ministře. Děkuji tedy za váš úvod a teď máme možnost diskuse, takže začne ten fanden Kamp. Prosím, máte slovo. Dank. Děkuji, pane předsedo. Nechám vám čas, abyste se nasadili sluchátka. Já vřele vítám pana ministra, vítejte v Evropském parlamentu, vítejte ve výboru pro dopravu. Pane předsedo, souhlasím s vámi. Je to první slovenské předsednictví a je to tedy historická chvíle. A minulý víkend jsme zažili summit NATO ve Varšavě, kde jsme byli svědky v přímém přenosu veškerého napětí ve světě a mimo jiné v Evropě. A nyní máme radostnou příležitost přivítat slovenské předsednictví Rady Evropské unie v Evropském parlamentu. Pane předsedo, několik slov k fungování vnitřního trhu Víte, že skupina EPP vždy zdůrazňuje příležitosti pro rozvoj dopravy. Hodně se hovoří o příjmech, o obratech, ale skutečností je, pane ministře, že vnitřní trh je dnes podvázán celou řadou zemí, které přijímají opatření v oblasti minimální mzdy a dohoda mezi Francií a Německem je flagrantním příkladem právě takového přístupu. Kromě toho je tu trvalý udržitelný rozvoj a jeho výzvy. A my očekáváme balíček Evropské komise, který se toho týká, který byl přislíben na 21. července. Věřím, že tento termín bude dodržen a kladu si otázku, co chce udělat předsednictví, aby se skonkretizoval cíl dekarbonizace oblasti dopravy. A potom Dunaj. Víte, že to je mé oblíbené téma, vy znáte dobře Dunaj a plavbu na Dunaji a víte, že existují iniciativy, aby hladina Dunaje byla lépe kontrolována. Je to významná výzva, o, které, o kterou se musí předsednictví starat. Kromě toho otázka azylu. Hlasovali jsme o agentuře EMSA bude existovat nová agentura pro hranice a věřím, že předsednictví se pustí do této iniciativy, protože příliš mnoho osob eh, umírá ve středozemí a je třeba podniknout nové iniciativy v tomto směru. A Slovensko je na vnější hranici Evropské unie a vidíme, že je velmi důležité navazovat eh, kontakty v oblasti dopravy s třetími zeměmi. Kladu si otázku, zda předsednictví uvažuje o konkrétních iniciativách v tomto směru. Konečně cestovní ruch, pane předsedo. Dnes odpoledne proběhne slyšení na toto téma, ale pro Evropu je toto téma velmi důležité. co chcete udělat pro rozvoj cestovního ruchu u vás i v Evropské unii, protože i zde se na nás můžete spolehnout. Ismail Urtuk. Vážený pane ministře, buďte vítán zde v Evropském parlamentu. Také jménem mé frakce vám přeji hodně úspěchu do vašeho prvního předsednictví Rady vaší země máme příležitost se krát, měli jsme už příležitost se setkat předtím, než jste převzali předsednictví, takže pro mě je to znovu hezká příležitost zde podiskutovat. Co se týká téma dekarbonizace vodních, vodní, silniční, letecké dopravy. Hovořil jste o vašich prioritách a jsem rád, že jste tak podrobně o tom pohovořil. Teď mě napadla ještě jedna věc, například co se týká silniční dopravy jste v podstatě skoro nic neřekl a já Slovensko vždy považuji za země, kde, která hodně sází na silniční dopravu a Snaží se tedy regulovat v této oblasti, takže v této souvislosti bych se tedy zeptal, do jaké míry ten balíček silniční dopravy, ten road packet podpoříte, abyste se pokusili také co nejrychleji to prosadit. Když hovoříme o tomto balíčku silniční dopravy, tak bych se osobně zajímal také o to, jak eh, přemýšlíte o sociálních eh, aspektech v rámci Evropské unie a tohoto balíčku právě. A také jste se zmínil o tématu dekarbonizace, o tom se už nebudu zmiňovat, ale zeptal bych se, jak Eh, se postavíte k financování této věci. Víte, že v rámci CEF musíme určité peníze převést do fondu EFSI, což se domníváme, že je poněkud problematické a pokud nám tedy pomůžete ty peníze, které nám patří, i vaší zemi teda, která jste příjemce fondu, zda se pokusíte nám pomoci tedy tyto peníze získat zpět. A poslední věc, Vím, víte, že eh, autonomní prava patří k mým oblíbeným tématům. Takže bych se vás chtěl zeptat také, jak se stavíte k této problematice. Předseda, děkuji. Robert Zíle je další řečník. Vítám vás v vašem výboru, který vůbec spolupracuje obvykle s předsednictvím a myslím, že tomu tak bude i za slovenské předsednictví, i když eh, kvůli politickým názorům máme na některá témata rozdílné názory. A proto vám položím některé otázky, ale obecně za to máte ambiciozní program příprava na valné schromážení IKAO a snížení emisí u námořní dopravy. Myslím, že to jsou správné priority z hlediska harmonogramu. A byl jsem také potěšen podporou nákupu elektromobilů a to, co jste říkal o jízdním kole, z toho se raduje pan předseda Kramer i já. Dohody o letecké dopravě s třetími zeměmi není tajemstvím, že my jako parlament se snažíme sledovat s určitou mírou kompetentnosti dohody s třetími zeměmi a bylo by velmi zajímavé, kdybyste eh, vlastně spolupracoval s parlamentem, pokud je i o důvěrné informace. To je správný postup, protože vy vlastně dáváte mandát komisi a my jako parlament bychom byli rádi, kdybychom mohli spolupracovat na rozumném mandátu pro sledování těchto vyjednávání. Pokud je o silniční dopravu, je to klíčová věc. A řada kolegů z výboru pro dopravu do, podepsali dopis komisařce Bulc o minimálním platu ve Francii a v Německu. A za EKR my velmi podporujeme jednotný trh v, i v silniční dopravě. A otázky sociálního dumpingu jsou používány jako ochranářské opatření. Vidíte na straně rady příležitosti, proto, aby tyto překážky byly odstraněny, které jsou považovány za protekcionismus a které narušují jednotný trh na úrovni evropské úrovně v oblasti silniční dopravy. Poslední otázka, co se týče azylu a dopravní politiky. Myslím, že eh, technicky není eh, žádné tajemství, že EMSA má možnost eh, vlastně zkontrolovat veškerá plavidla, která Eh, plují na dlouhých, delších trasách. A co se týče Libie a Lampedusy a také blíže k Itálii, je, technicky není problém prohlédnout tyto, tedy zjistit a prohlédnout tyto lodi. A proto je zde požadavek se zabývat i tankery a většími plavidly ve Středomoří, kde je potřeba mít příslušnou kapacitu pro to, abychom se mohli zabývat i těmito většími plavidly. Máme nyní silnější eh, tedy pobřežní a pohraniční stráž a žádná loď tedy by neměla mít možnost vplout do vod Evropské unie, pokud zde není politicky žádoucí. Takže jak vy se budete eh, zabývat těmito citlivými otázkami při jednáních rady? Děkuji. Děkuji, Gesine Meissner. Ano, děkuji, pane předsedo. Srdečně vítejte, pane ministře, a také ze strany liberální frakce. Vám samozřejmě přeji hodně úspěchu do vašeho prvního předsednictví rady. Je to velmi napínavé Samozřejmě přejímáte předsednictví v obtížných časech, nebudu hovořit o Brexitu, ale samozřejmě to bude mít důsledky také na oblast dopravy, ale to nemůžete sami vyřešit. Mám několik otázek k tomu, o čem jste zde hovořil. Mluvil jste o letecké dopravě co, eh, na čem chcete pracovat, čím se chcete zabývat. K tomu bych měla dvě otázky. Hovořil jste o ICAO a o té skutečnosti, že tam také se teď v září bude jednat o otázkách životního prostředí, o obchodování s emisními povolenkami. Takže bych se chtěla zeptat, pro co jste pro evropské nebo globální řešení, aby se splnili cíle klimatické konference v Paříži. Takže co upřednostníte z tohoto pohledu? A druhá věc je velmi obtížná otázka a tu kladu každému předsednictví rady. Víte, že v oblasti letecké dopravy byly blokovány některé eh, zákony, například práva cestujících, potom také společný evropský letový prostor. To je také důležitá věc pro to, aby dekarbonizace mohla pokračovat také tedy společný evropský letový prostor nepokračuje nějak kupředu. A máte zde nějaký tajný recept nebo pokusíte se působit zde nějak. Samozřejmě je to velmi diplomatická věc, to vím, ale přece kladu tuto otázku. Potom jste hovořil o námořní dopravě. A zde vám mohu říci, že jsem sama spravodajkou o vnitrostátní lodní přepravě. Vím, že už za nizozemského předsednictví ehm, to probíhalo za obec, podle obecného postupu. Já už jsem vlastně hovořila o tom s vašimi kolegy. V listopadu bychom měli potom pokračovat, mělo by se jít do trialogu, takže jak s tímto hodláte pokračovat? Potom, co se týká otázek dekarbonizace, tak mluvíte o tom, že je důležité mít také vybudovanou infrastrukturu náležitou to je ano, například infrastrukturu pro alternativní zdroje energie, takže do jaké míry spolupracujete s vašimi kolegy, kteří odpovídají za infrastrukturu v oblasti energetiky, protože když jde o elektromobily například nebo o zásobování proudem, tak je důležité také udržitelné zásobování, takže jakým způsobem se stavíte k otázce energetické unie? Já vím, že vy nejste odpovědný za tyto otázky, ale zda spolupracujete s vašimi kolegy energii, například také co se týká přepravy energie získávané z alternativních zdrojů, z větrných elektráren a tak dále. Jak s tímto hodláte pokračovat? A poslední otázka, kterou bych chtěla položit. Hovořil jste velmi stručně o digitalizaci a já vím, že včera také v ITRE jsem to slyšela, že Obecně také odpovídáte za otázky digitalizace a digitálního trhu. Chtěla bych, abyste o tom trošičku více pohovořil například v oblasti dopravy, v dodávání, například pomocí bezpilotních letounů, prostřednictvím digitalizace by bylo možno dosáhnout určitého pokroku nebo dalšího vývoje, čili jakým způsobem se k tomuto stavíte, jaké máte plány a jak budete spolupracovat v této oblasti s vašimi kolegy příslušnými a jak vidíte možnosti pro zlepšování také v oblasti životního prostředí, eh, dopravy šetrné k životnímu prostředí odpovědí. Děkuji. Karima Deli další. Děkuji, pane předsedo. A vítám slovenské předsednictví. Nejdříve bych vás chtěla požádat, jsme předvečer mezinárodní zkusky o letectví. Letecká doprava představuje emise země jako je Německo. Takže kdybychom byli u stolu bez země jako Německo, tak eh, to by byl velký objem. Je, je to, jsou to 3% emisí uhlíku na celostové úrovni. A vidíme, že při jednáních ICAO eh, není jasné, jak vypadá evropská cestovní mapa. Takže vy máte na starosti tato jednání. První otázka, jakou metodu použijete? Jak vypadá cestovní mapa jednotlivých členských států? zejména co se týče konference COP21, kde každý členský stát předal svou cestovní mapu. Spolupracujete s členskými státy, abyste zjistili, jak vypadá cestovní mapa každého státu. To je první věc. Tedy co se týče tedy nesplnění požadavků a nepřipravení například kerozenové daně, takový návrh projednáváte? A třetí věc, která by mě zajímala, eh, jak uvažujete o konferenci COP21, kdy chceme vlastně ukončit využívání fosilních zdrojů energie. Bude skutečně snaha přestat dotovat eh, fosilní zdroje a předsednictví za, vaš, za vaší účasti převezme úkoly konference COP21. Za druhé, sociální dumping. Vidíme, když se hovoří mimo jiné o sociálním dumpingu, což je jed v evropském projektu. První téma, které se zmíní, je silniční doprava. Francie a Německo tvrdí, že třeba vytvořit minimální mzdu a my říkáme pozor, existují pravidla o hospodářské soutěži. A skutečně převezmete spolu s paní Tysenovou a s paní Bulc, které se snaží vést opravdovou úvahu o vysílaných pracovnicích a o minimálním zde. Pustíte se do toho tedy. Třetí věc, dekarbonizace dopravy skutečně spustíte eh, tedy změření eh, investic, kde skutečně bychom šli cestou dekarbonizace, posílíme železnici a vyrovnáme se s městskou mobilitou trvale udržitelnou. To jsou skutečné otázky a co nám předložíte v oblasti legislativy, abychom na závěr vašeho předsednictví měli hmatatelné důkazy. A sko- samozřejmě skončím něčím, co je oblast, kterou se hodně zabýváme v našem výboru. To je kolaborativní hospodářství, tedy propojená mobilita se rozšiřuje, stává se eh, dostupnou pro všechny. A má otázka tedy je, eh, jsou pravidla stejná pro všechny a předložíte něco, nějaký, předložit nějaký rámec, tedy spolu, kolaborativní ekonomiky v dopravě a jaký, jak bude vypadat harmonogram. Pan Rike před, předkládá zpráv na toto téma. Takže budete se zabývat těmito aspekty a co nám nabídnete? Děkuji. Děkuji. Další Petr Lundgren. Tack ordförande och eh, välkommen hit eh, herr minister. Děkuji. Vítejte, pane ministře. Víte, předsednictví trvá vždy krátkou dobu, takže nemůžeme čekat mnoho. Ale pokud je o silniční dopravu, balíček silniční dopravy, jaké máte záměry v této oblasti? V našem sektoru pozemní dopravy trší, trpíme nepříznivými pravidly, které uplatňuje Evropská unie v případě mest. Takže se chci zeptat, zdali je to oblast, na kterou se chcete zaměřit. Děkuji. Děkuji, teď to byli koordinátoři, pak máme ještě další řečníky, kteří budou mít tedy dvě minuty, abyste měli ještě také čas na odpovědi, takže Maria Grapiny jako první. Děkuji, pane předsedo a pane ministře, já bych vás také chtěla přivítat. Souhrně jste nám zde prezentoval problémy a témata, na kterých, kterým se budete věnovat za vašeho předsednictví. Já bych měla ještě několik otázek. Pocházím z Rumunska jak víte, země bývalé východní Evropy a tam vlastně kvalita infrastruktury není identická jako ve v ostatních zemích Evropské unie, zejména pokud jde o železnici. Je to tedy nejen Rumunsko, ale i ostatní země bývalého východního bloku. Zmínil jste se o otázce dekarbonizace, o inovacích a o infrastruktuře. Otázka zní, zda fond EFSI, Fond pro strategické investice, zda tedy eh, jde eh, tento fond dobrým směrem, zda ta kritéria, kdo dřív přijde, ten dřív mele, aby se tak řeklo, jsou ta správná, aniž by se zohledňovaly potřeby eh, jednotného trhu. A já také jsem členkou výboru, který toto má na starosti, takže je potřeba starat se o kvalitu infrastruktury. Toto je otázka ochrany spotřebitelů a myslím si, že fond by se měl také ubírat tímto směrem. Dále. Vaše předsednictví samozřejmě teprve začalo a máme radost, že další země ze střední a východní Evropy eh, přebírá poprvé předsednictví Evropské rady, tedy poprvé pokud jde o Slovensko. Eh, máme výbor, který se zabývá tedy dopravou a cestovním ruchem a konstatujeme, že cestovním ruchem se také zabývají ostatní výbory, ale není zde nějaká konkrétní rozpočtová linka zabývající se cestovním ruchem. Jak víte, Rumunsko je turistická země, byla v loňském roce zpracována zpráva z vlastní iniciativy týkajících se nových výzev a úkolů oblasti cestovního ruchu a navrhujeme tam konkrétní opatření. Podporujete je, jde například o přeshraniční trasy evropské značky a tak dále. A další otázka se týká minimální mzdy určité upřesnění. Já jsem byla ministriní rumunské vlády a dumping se mm, samozřejmě vymezuje na úrovni mest, které, které jsou nižší, než je eh, minimální mzda v zemi. Potom, když se jedná o tranzit jednotlivými zeměmi, tak rumunští řidiči nemohou prostě dosáhnout stejných mest, jako například řidiči německých kamionů nebo němečtí řidiči. Co si tedy myslíte o minimálním mzdě v Evropě? Mohl byste na toto zareagovat? Děkuji. Děkuji, říká předseda. Nyní Kristina Revudalu. Merci. Děkuji. Já zmíním stejnou otázku, ale trošku jinak. Každopádně si uvědomujete, a je to téma, kdy jsme byli znepokojeni v pracovním dokumentu, který jste nám předal eh, na to, tento rok, eh, některé věci chyběly o sociální politice v dopravě. A ta sociální dimenze je nezbytná. Dnešní Evropa není dnešní Evropa je trhem, ale není to jenom Evropa trhů, je to Evropa občanů především a proto potřebujeme mít eh, respektovaná a pochopená pravidla. A když se to nestane, tak je to výzva kterou, o které nemůžeme pouze říci, že se budeme držet subsidiarity a je to na členských státech. Stejně tak, jak jsme vytvořili rámec pro otevření trhu v hospodářské oblasti, tak rámec, který se týká sociálních práv, musí být také ochráněn. A věřím, že i vy, jak paní komisařka Tysenová, i vy půjdete tímto směrem a ne, nebudete jenom říkat, bude existovat minimální mzda všude v Evropě. Vy víte, že to dnes není možné, ale musí existovat určitá pravidla a je třeba zajistit, aby sociální dumping byl jasně řešen. Dnes pohled občanů je velmi citlivý v této věci. Děkuji. Děkuji. Ines Ayala Sandra je nyní na seznamu řečníků. Děkuji, pane předsedo. A já bych také chtěla přivítat pana ministra a chtěla jsem položit otázku. V posledních letech z důvodu krize a z dalších důvodů určitým způsobem ty do, dohody a elán rady v oblasti bezpečnosti silniční dopravy trošičku opadl. Samozřejmě je, zvyšuje se znovu počet obětí eh, do nehod v silniční dopravě, takže co budeme dělat v této oblasti? Chtěla ráda bych věděla, jak bude postupovat vaše předsednictví v této oblasti. Vy jste řekl, že jste sám cyklista, k tomu samozřejmě vám blahopří. A jak je tomu s bezpečnosti silniční dopravy ve městech? To je takový černý bod, černá zóna a ráda bych věděla, co vaše předsednictví bude dělat proto, aby se znovu oživil tento, tato dynamika v oblasti prevence nehod. Je zde určitý mechanismus propojení v Evropě, který by měl zajistit podporu projektů ve městě a tam mohl byste nám tedy říct, do jaké míry se vaše předsednictví bude věnovat těmto otázkám. Dále přeprava zboží v Rotterdamu byla ne v poslední neformální rada, která schválila usnesení o přepravě zboží a o koridorech této nákladní dopravy. A dochází k poklesu e, dopravy e, zboží v některých oblastech. Co si tedy myslíte o oživení nebo obnovení této aktivity? A na druhé straně je také Eh, tento rámec silniční nákladní dopravy. Je zde celá řada legislativních aktů, která nám štěpí eh, tuto problematiku v v Evropské unii existují zde minimální mzdy, což může být v některých případech diskriminační. A ráda bych věděla, jaký je váš názor na tuto věc. Budete se také muset eh, starat o opatření související s Brexitem. Už ve středu budeme mít novou premiérku ve Spojeném království a bude potřeba přijímat eh, důležitá rozhodnutí týkající se vystoupení eh, Spojeného království. Takže jak je na tom příprava těchto opatření, která budou mít vliv i na oblast dopravy? Děkuji. Další Lucy Anderson. Vítejte, pane ministře. V prvé řadě, jakožto zástupce Spojeného království v tomto výboru, musím říci, že jsme rádi, že s vámi můžeme spolupracovat na úspěchu vašeho předsednictví navzdory náročným okolnostem a mohu podpořit přítomnost slovenských občanů ve Spojeném království a v Londýně. Já zastupuji Londýn, je tam mnoho tisíc Slováků a my kteří jsme na straně Remain, jsme naprosto odhodláni k pevné spolupráci s vámi. Pokud je o dopravu, tak jsem velmi ráda, že se chcete zaměřit na letectví, protože je to pan evropská záležitost, ať už dojde k čemukoliv. A ráda bych slyšela vaše názory na několik věcí. V prvé řadě EASO se odklání od standardů spíše k riziku a tak dále. Nicméně v dnešní době si myslím, že je třeba z důvodu bezpečnosti cestujících eh, se zaměřit právě na otázku bezpečnosti. Takže vaše názory. Dále práva cestujících vy asi víte, tak jako další členské státy, že panuje velká nejistota ohledně toho, kam se ubíráme v této oblasti. Nové pokyny komise jsou dobrým začátkem, ale myslím si, že před námi je ještě dlouhá cesta. A také zaměstnanci v letectví. Nechceme jít na samé dno. Mnozí kolegové poukázali na sociální otázky, ale v letectví se mi zdá, že je zásadní, aby se na to vaše předsednictví podívalo. Děkuji. Děkuji a myslím si, že další řečnice nepotřebuje, eh, protože ta paní Olga Sehnalová nepotřebuje. Já budu mluvit česky a to jistě rozumíte tu, eh, téhle, téhle řeči. Eh, vítám vás na našem výboru jsem ráda, že jste mezi nás zavítal. Já nebudu opakovat řadu dotazů, které už položili ostatní kolegové, ať už se to týká... A minute, toho... please. We have no translation. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. So I should repeat that now for those who don't <laughs> read. oh, it's cold. It's, it's okay. Tak ještě, ještě jednou, pane ministře, dobrý, dobrý den. Já nebudu opakovat ty dotazy, které eh, položili ostatní kolegové, ať už se to týká toho pro nás významného tématu eh, vyrovnávání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi eh, starými a novými členskými státy, nebo ta citlivá otázka minimální mzdy. A kolegové tedy hovořili i o otázce právě cestujících a například toho tématu zablokované legislativy v Radě, eh, která se týká práv cestujících v letecké dopravě. Já osobně jsem stínová zpravodajka ke směrnici o Evropském aktu přístupnosti, eh, což znamená otázka přístupnosti zboží a služeb pro osoby se zdravotním postižením. A velká část tohoto návrhu se týká také dopravy. Eh, samozřejmě, že Slovensko má eh, tuto otázku ve svý, mezi svými prioritami a i když jste o ní vlastně nemluvil explicitně, tak věřím, že se vám podaří v této věci učinit pokrok. A můj poslední poslední dotaz, nebo spíš poznámka, eh, se týká toho, co už také zmiňovali eh, kolegové, a to otázka silniční bezpečnosti. Eh, je pravda, že ta čísla v posledních letech hovoří o tom zhoršujícím se trendu, nebo minimálně tomu, že se nám, nelepši, ne, že se nám nedaří pokračovat eh, v tom, eh, v tom nastoupeném eh, trendu snižování počtu úmrtí na evropských silnicích. My jsme se mimochodem potkali také na setkání ministrů vnitra zemí V4 plus Rakouska a Slovinska v Praze nedávno, kde jsme o této otázce také hovořili. A ministři tam přijali iniciativu, která se týkala také stanovení cíle, pokud se týká snižování počtu závažných zranění ze silnic silniční dopravy. Chtěla bych se vás zeptat, jestli podobnou iniciativu chystáte i během vašeho předsednictví. Děkuji. Danke sehr. Dann habe ich mich noch mal kurz aufgesetzt. Děkuji. Já bych chtěl ještě také krátce něco říci. Chtěl jsem tedy položit alespoň jednu otázku a také vám vyjádřit podporu. Samozřejmě dekarbonizace hraje velmi důležitou roli a bez zvyšování mobility ne, nemůžeme bojovat proti klimatickým změnám, protože Eh, sektor dopravy jediné odvětví, kde stouply emise. V ostatních oborech se podařilo dosáhnout svíž snížení emise skletníkových plynů. Pouze v dopravě se nám to nepodařilo. Vím, že v radě to budou velmi obtížné diskuse, ale chtěl bych jen podpořit to, proč je to tak důležité. Bez změny mobility se nepodaří eh, zvrátit tuto tendenci od roku 1990 stouply emise v dopravě o 22%, kdežto v jiných oborech jsme dosáhli snížení o 24%, takže jak říkám, v jiných odvětvích také bylo podpořeno miliardami, takže možná také toto bys, bych chtěl vyjádřit jako podporu. Musíme něco změnit v dopravě, nemůžeme postupovat tak jako dříve, protože a když chceme také splnit konferen- eh, cíle konference COP21, pokud nezměníme tady ten způsob mobility, tak se nám nepodaří toto zvrátit. Je důležité, aby naše děti a vnoučata měly také lepší perspektivu. Vyjadřuji vám tedy podporu, vím, že ty, ta jednání budou, budou probíhat, přeji vám tedy hodně úspěchu a nyní vám dávám prostor, abyste mohli reagovat na otázky a připomínky, které zde zazněly. Takže prosím, máte slovo. Wow. Well, first of all, thank you very much. V prvé řadě vám musím poděkovat za podporu a přivítání. Je tady celá řada otázek, které jste se dotkli a budu se snažit odpovědět na všechny. Vzal jsem si to. Mluvilo se o dekarbonizaci. To si myslím, že hlavní téma eh, pro dopravu v následujícím období, v následujících letech. Mám za to, že komise předloží dobré návrhy v této oblasti. Dekarbonizace je pro nás také priorita. Můžeme podpořit alternativní způsoby dopravy. Jsem svědkem velkých problémů ve městech, zvláště pokud je o dopravní zácpy a znečištění díky nim. Většina aut má pouze jednoho cestujícího řidiče v těchto zácpách. Proto musíme motivovat tyto osoby, aby odstoupili od svého vozu a začali používat alternativní dopravu, vlaky nebo kolo, tak jako já dnes. Pochopitelně, abychom dostali ty lidi z aut musíme motivovat, musíme jim poskytnout určitá řešení, která jim poskytnou příslušný komfort a pokud mají jezdit vlakem, tak zase jim musíme dát spolehlivý jízdní řád. Mé děti jezdí vlakem a v některých případech jezdí stejným vozovým parkem jako já před 25 lety, takže si myslím, že není toto zrovna největší možnou motivací pro používání vlakové dopravy. Jednoduše je třeba zajistit eh, větší investice do komfortu a vyššího standardu. Takže důležité je budovat park and ride, styčná parkoviště na okrajích měst, s tím, aby navazovala ekologická doprava, buď vlaky nebo autobusy. A to je způsob, jak motivovat lidi k používání. Protože pokud máte BMW, čtyři válce, tak to vám pochopitelně dá jinou image než Nissan Leaf. Tesla Motors ovšem dokázali, že i takové vozy mohou být pěkné a přispět k vaší image. Takže si myslím, že e-mobilita je také zážitostí, která je spojená s novým způsobem uvažování. A to jsou všechno věci, na kterých můžeme zapracovat. Co dále? Budoucnost nám klepe na dveře. A s digitálním jednotným trhem budeme mít takzvaná autonomní vozidla. Víte, já jsem se svezl v takovýchto vozech poměrně nedávno a musím říci, že je to příjemná zkušenost. Souvisí to také s bezpečností. Taková otázka tady také padla. Bezpečnost na silnicích takovéto vozy mohou poskytnout vysoký standard bezpečnosti a zajistit plynulou dopravu ve městech. Čili platí to eh, tak, jako i v telekomunikačním sektoru, harmonizace vlnových délek, která umožní operátorům fungovat v rámci 5G takže i toto je cesta k dekarbonizaci. Další velké téma. Minimální mzda, sociální dumping. Jsem do určité míry rád, že toto je na programu Dne pro Evropský parlament, protože já pocházím ze země, kde naši dopravci eh, jsou opravdu ovlivněni tímto sociálním dumpingem, především pokud jde o sociální a obchodní bariéry eh, se zeměmi jako Německa a Francie. Během našeho předsednictví se neuvažuje o legislativní práci na toto téma, ale myslím si, že revize se stávajících pravidel v transportu silniční, v oblasti silniční dopravy, že to je zásadní pro fungování jednotného trhu na základě spravedlivých a rovných podmínek. Je tady iniciativa 11 zemí, které předložili toto prohlášení pro komisi kde si stěžují na administrativní bariéry, které skutečně jdou daleko stávající legislativu. A pokud se to dostane na stůl, tak o tom jednat budeme, abychom našli nějakou střední cestu a abychom nastavili řádně pravidla v evropských zemích. Takže tolik na toto téma z mé strany. Co máme dále? There was a question about, uh... Tak tady byla otázka o Dunaji. k této věci nic na programu nemáme. Ale pokud jde o splavnost a dopravu Dunaje, tam je velký potenciál pro přepravu zboží. Už jsme jednali s azijskými partnery o jednom z možném způsobu dopravy z Konstance až do Bratislavy. Dále, cestovní ruch Cestovní ruch sám o sobě není eh, v kompetenci EU, ale pokud jde o diskuse na toto téma, tak eh, je budeme pochopitelně podporovat. Máme také fórum v Bratislavě, jak už jsem říkal. Je to zvláštní sektor. V, na Slovensku máme 2,6 našeho HDP, které jde z cestovního roku oproti Rakousku, kde je to zhruba 10%, takže skutečně pokulháváme. Je třeba se tedy na cestovní ruch zaměřit z poněkud jiné perspektivy, možná nezaměřovat se na rekreace a hotely, ale na infrastrukturu, na cyklistické stezky, sjezdovky, splavnost toků, tak, abychom přitáhli více turistů a následně můžeme teprve budovat hotely a ubytovací zařízení, protože to bude přinášet obrat potenciálním investorům. Pak celá série otázek o ICAO. Myslím, že během našeho předsednictví budeme mít unikátní příležitost, jak uzavřít to, tu, tuto kapitolu v září, říjnu letošního roku. Ten ok, tematický okruh nebude tak široký jako před třemi lety. Budeme se zaměřovat na snížení emisí, A tímto způsobem můžeme maximálně podpořit jednání. Musím zdůraznit jednu věc. Počet letounů, které jsou provozovány slovenskou leteckou společností, je momentálně nula. Takže nemáme žádný domácí přístup ani žádné tedy zatížení či preference v této oblasti, takže můžeme maximálně podpořit celý proces. A snad konec jednání IKO bude uspokojivý.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 Během našeho předsednictví se budeme zaměřovat na revizi nařízení EASO a snad se nám podaří přispět eh, k dosažení cíle. Je tady hodně věcí spojených s bezpečností, eh, jedná se o sdílání zkušeností, o poučení z praxe, mm, o systém včasného varování, mm, o konfliktních zónách nařízení také o dronech, protože to je teď závažný problém v letectví. Jsou to všechno věci, na které se zaměříme a budeme v práci pokračovat s našimi předchůdci, tak abychom dosáhli obecného přístupu do konce našeho mandátu. Takže tolik z mé strany. Tak ještě něco?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 I když se zabývám momentálně dopravou, tak eh, dříve jsem pracoval v energetice, zvláště pokud jde o jadernou energii, takže zelená mobilita, to je věc, kterou osobně velmi podporuji. Aby elektřina pro e-kola a e-vozidla pocházela ze zelených zdrojů, vozy a solární panely a tak dále. To jsou podle mě řešení pro zelená města. Já osobně využívám takovéhoto vybavení rovněž a osobně tímto můžeme všichni přispět k životnímu prostředí, pro naši planetu, pro naše děti. Jednoduše tím, že začneme od sebe a budeme se zeleným způsobem chovat. Takže souhlasím s využitím obnovitelných energií pro e-dopravu. Takže myslím, že jsem vyčerpal všechna témata. Yeah, there was one from, from Karima Delhi about... Karima Delhi kolaborativní modely spolupráce, podniky pro nové služby. Toto rozhodně podporujeme. Myslíme si, že máte na mysli asi startupy. Dobré nápady jsou vždy užitečné. Nicméně je třeba harmonizovat pravidla, abychom zabrátili nekalým praktikám a dumpingu, lepší koordinaci mezi místními orgány a těmito novými firmami. To je základ. Tolik k tomuto tématu. Takže myslím, že tolik z mé strany. Mnohokrát děkuji za vaši pozornost, děkuji za pozvání a budeme dělat, co je v našich silách, abychom spolupracovali s Evropským parlamentem, našli řešení užitečná pro všechny občany Evropy. Nochmal ještě jednou vám srdečně děkuji za to, že jste přišel. Samozřejmě vám přejeme hodně štěstí, hodně úspěchu. Sám říkáte, že jezdíte na kole do práce, komisařka Bulč, když byla ministrině, tak také tak činila, takže to podporujeme. Samozřejmě víme, že je to obtížné, ale přejeme vám hodně úspěchů do vašich jednání v radě a na následujících šest měsíců slovenského předsednictví. Děkuji, teď odcházím s ministrem na tiskovou konferenci a nyní převezme tedy předsednictví Dominik Rike. bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia. Dobře, dobře, dobře, takže bylo by asi dobré, kdybychom mohli pokračovat v práci, pokud to nevadí těm, kteří odcházejí. Takže už jsme nabrali trošičku spoždění, pokusíme se to dohnat. Teď tedy budeme pracovat o nařízení týkající se vozidel a jejich připojených systémů, jakož i systému konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Nejprve si vyslechneme komisi. Dám, dávám tedy slovo paní, paní Šiškové z komise aby nám prezentovala návrh tohoto nařízení a potom dám slovo zpravodajce paní Deli a stínovým zpravodajům. Tak prosím, máte nyní slovo za komis. Good morning and thank you very much. Dobré ráno a mnohokrát děkuji, že jste nás pozvali na vaše zasedání. Já obecně popíšu nařízení, kolegyně bude mluvit podrobněji a ráda bych zdůraznila několik věcí na téma tohoto textu. V prvé řadě, o co nám především jde? Aby pozice na trhu byla nejenom v souladu s pravidly bezpečnosti a environmentálními pravidly, ale by byla pravidla plošně uplatněna napříč EU a také, aby vozidla byla příslušným způsobem řízena a také, aby legislativa byla uplatněna stejně v 28 státech. Máme centralizovaný systém a proto je naší prioritou, aby 28 států respektovalo pravidla stejným způsobem. Druhá věc, která je důležitá, systém Hm, tak, jak funguje už mnoho let, byl systémem dobrým, efektivním, nicméně asi dosáhl už svého limitu. Takže reforma, kterou navrhuje komise, je poměrně dalekosáhlá, nicméně se neodkláníme od hlavního principu, že, uh, prin, že systém bude nadále decentralizovaný. Budeme mít um, jednu agenturu pro schválení typu A, budeme vysvětlovat, proč to tak je. Myslíme si, že pravidla musí uplatňovat především ženské státy, ale pokud ho chceme tento systém udržet v dané podobě, musíme zajistit příslušná pravidla a také příslušné instituce. Proto jsme se podívali ve zkratce na tři bloky nutné pro homologi vozidel, pro jejich umístění na trh, pro dohled nad trhem čili pravidla, která nám umožní ověřit, že tato vozidla jsou v souladu s příslušnými schválenými pravidly a dále také dohled ze strany komise. Je to nové řešení, ale účelem je, aby pravidla byla uplatněna homogenním způsobem ve všech členských státech. Třetí bod. Jedna věc, která často vyplyne na této diskusi. Co vlastně podnítilo reformu? Chci, aby bylo naprosto jasné, že komise na toto téma už pracuje od roku 2011, nejedná se o žádnou krizovou situaci, díky které bychom se museli zamýšlet nad tímto schvalováním. My jsme to průběžně zkoumali a šli jsme ještě dál. Hledali jsme nejlepší řešení, ale zároveň jsme pracovali rychle. Je to pochopitelně věc, která je spojena s Volkswagenem ale také jsme se rozhodli, že ten systém se musí přepracovat ještě než nastal případ Volkswagen. My jsme několikrát vysvětlovali, že ehm, trestné činy prostě k ním dochází často sice to není trestný čin jako takový, ale my máme odrazující eh, demotivační faktory eh, v těchto pravidlech s tím, že to skutečně demotivuje od ne- dodržování pravidel. Je to skutečně komplikovaný návrh. Chápeme, že to bude trvat nějakou dobu, než se rozpracuje a uplatní, nicméně jsou to pravidla, která se musí uplatnit rychle, protože se jedná o vozy, které jsou v oběhu dnes a zítra. Čili nesmíme eh, bránit eh, průběžné homologizaci vozidel. Takže komise vám k dispozici a myslím, že teď asi předám slovo kolegovi, který se zaměří na obsah textu. Děkuji. Já se pokusím vás provést úžasným světem schvalovacího procesu motorových vozidel EU. Jak bylo vysvětleno, máme návrh na stole, který řeší schvalování motorových vozidel a typové schvalování vozidel typ vozidla je skupina vozidel, kteří sdílí stejné charakteristické rysy a které mohou být e, spojeny do jedné skupiny. Například jde o několik typu karoserie, sedan nebo kombi karoserie. Tedy typ je schválen jako celek. A schvalování v EU je proces certifikace třetí stranou dopředu. Vozidla jsou testována a potom mohou tedy vstoupit na trh. Potom máme ustanovení o schodě. Při výrobě výrobce musí předvést tato vozidla tak, jak byla schválena. Tedy postup typového schvalování EU. Testy jsou vždy prováděny pod zaštitou inspektora, tedy stanice technické kontroly. A technická služba vydává zprávu a ta je předána orgánu, který schvaluje. A to je vlastně brána na trh Evropské unie a toto je vlastně uznáno všemi dalšími členskými státy. Tady graficky vidíte, jak to vypadá. V zásadě ten proces funguje tak, nejdřív tedy koncepce vozidla, potom testování a schvalování a po schválení je vozidlo vlastně podrobeno zkoumání schody. Hlavní prvky, které se týkají typového schvalování, jsou obyk, obyk, obecná konstrukční požadavky, bezpečnostní požadavky, požadavky z hlediska životního prostředí a ověření dokumentace. Například se to týká rozměru vozidla, délka, výška, hmotnost, ale také povinná dokumentace, například eh, prohlášení o schodě. A to je vše pokryto typovým schválením, je musí být prověřováno, ověřováno a na základě schválení je vydán tedy příslušný certifikát toto opět nemůžete asi vidět, ale rámcová směrnice v současné podobě obsahuje několik velmi významných eh, aktů ve spolurozhodování. Máme tu obecnou bezpečnost, máme tu normy Euro 6, Euro 5, bezpečnost chodců, vodík, recyklovatelnost. A to je koncepce, kterou vlastně přeneseme do nového návrhu. Harmonogram, ten asi také těžko vidíte. A zde vidíte, že jsme již, eh, jak kolegyně vysvětlila, pracovali jsme dlouho na tomto návrhu, abychom ten systém posílili. My jsme si všimli, že kvalita eh, technické služby, stanic technické kontroly klesá a vytváří eh, narušení mezi orgány, které schvalují a náš návrh tedy má za cíl zajistit nezávislost a kvalitu schvalování typu při testování. Chceme posílit systém schvalování typu zavedením eh, řídící funkci Evropské unie a chceme také zavést efektivní ustanovení dozoru nad trhem. Jaké jsou cíle Cíle návrhu jsou doplnit současný proces schvalování typu dohledem, požadavky dohledu na trhu. A to jsme eh, v minulosti udělali u kategorií vozidel L a T, což jsou motocykly a zemědělská vozidla. Také jsme eh, zavedli větší míru harmonizace pro některé postupy, které budou pokrývat zejména eh, národní požadavky ale ty budou přeneseny na úroveň EU a to usnadní tedy eh, fungování jak výrobců, tak uživatelů. A klíčem je napravit slabiny současného procesu schvalování typu. Formát je nařízení místo směrnice, ale struktura, kterou navrhujeme, se bez zbytku opírá o současnou směrnici 2007-46 do značné míry přebíráme stávající přílohy s výjimkou zavedení eh, požadavku na údržbu a opravy, které již vycházejí z legislativy o normách Euro 5 a Euro 6 a nyní je chceme vlastně zasadit do rámce, kam patří, protože oprava a udržba se netýká pouze emisí, ale i dalších složek vozidla. Stěrače, dveře a další složky jsou tím také ovlivněny. Protože přebíráme přílohy, tak jak se stalo o minulé směrnice, tak je také velmi e, důležité získat zmocnění ke změně tohoto regulačního rámce, abychom zde zohlednili i technický pokrok a věřím, že to budete moci přečíst, až dostanete výtisk té prezentace. Dohled nad trhem. Podobně jako u nařízení o motocyklech a zemědělských vozidlech vychází z rámce nařízení 765 z roku 2008. Je tu interakce mezi eh, orgány dohled nad trhem a orgány, které zajišťují schvalování typu. Dohleda srozumitelnost a vyjasnění odpovědnosti ekonomických subjektů a také eh, bezpečnostní pojistky na úrovni EU. Systém schvalování bude zdokonalen. Jednak na základě nezávislosti chceme přísnější požadavky pro určení technických služeb a orgánu schvalování typu a nezávislé financování technických služeb, abychom přerušili vazbu mezi těmi, kteří testují a těmi, kteří vyrábějí. Velmi důležitá složka je kolegiální kontrola, jednak ze strany komise a vlastně dojde ke kolegiální kontrole, kde dojde k prověřování a potřebujeme síť a potřebujeme mít i bezpečnostní mechanismus v rámci toho systému. Zdokonalání systému schvalování typu znamená také omezení platnosti schválení typu na pět let pro, jednotlivé, pro jednotlivá osvědčení pro vozidla. Dnes máme nová vozidla, která vstupují na trh, která vycházejí z 20 let starých eh, osvědčení o schválení typu díky mezeře, která ještě platí dnes. A to bude zrušeno, tedy pětiletá platnost. Kromě toho také musí být jasno, pokud je o přístup k softwaru u vozidel, a to v současnosti není. My jasně uvádíme, že technické služby a orgány schvalování typu mají přístup k datům a k softwaru. Větší transparentnost pro testování třetích stran. Organizace, které se zabývají dopravou a životním prostředím, mají možnost testovat vozidla a ověřovat, zda skutečně plní to, co je v dokumentaci. A široká možnost kontroly a reportingu z hlediska členských států to nyní schází a veřejnost v současnosti neví, kdo provádí schvalování typu. Větší vliv Evropské unie, možnost, aby komise prováděla kontroly, to v současnosti možné není a měli bychom to změnit. A to se změnit musí. Proto chceme vytvořit eh, fórum pro vynocování a také bezpečnostní ustanovení, aby nedošlo k ochranářství na trhu a konečně sankce až 30 tisíc euro za jedno prodané vozidlo na úrovni EU. Potom dochází k harmonizaci, existují jasné požadavky pro uh, oddělené konstrukční celky a komponenty a možné rozšíření eh, malých sérií a zjednodušení eh, ukončení vozi, tedy ukončení provozu vozidel u, koncových sérií, kde, kde ta vozidla již neplní požadavky, probíhá to národní a my bychom to chtěli usnadnit na úrovni celé Evropské unie. Takže Takto vlastně máte před sebou přehled celého nařízení. Máme tu řadu článků s těmito změnami, které navrhujeme. O tom můžete přemýšlet později. A také přílohy, jak už jsem vysvětlil, ty jsou přenášeny, protože my nechceme měnit situaci pro výrobce. Ty požadavky nejsou přísnější. My chceme zajistit, abychom dochází ke zlepšení technických služeb, schvalování typu a příslušné orgány a také tedy vliv a řízení ze strany EU. Tedy když by něco nefungovalo, tak je možné to ověřit a změnit. Klíčová ustanovení. Dovozci eh, budou eh, chránit zdraví a bezpečnost spotřebitelů, musí vyšetřovat a vést eh, seznam stížností. Výrobci musí zveřejnit údaje, které jsou nezbytné za účelem ověření schody ze stran, eh, třetích stran. A tady je potřeba konkrétních eh, parametrů u vozidel, která jsou realisticky ověřována. A v současnosti to jsou důvěrné údaje a je třeba to zveřejnit a ověřovat. Členské státy podle našich pravidel, která navrhujeme, je možnost odmítnout vozidla, která nesplňují požadavky. To se může zdát zvláštní a dnes to možné není. Tedy je důležité, aby toto bylo, tento požadavek byl prosazen, tedy vozidla, která nesplní požadavky a členské státy dnes nemohou zakročit. Pro komisi musíme mít také vynucovací pravomoci, abychom mohli eh, omezit, přerušit nebo eh, odejmout eh, určení technické služby a také máme možnost ukládat ty pokuty. Konečně tady vidíte informace, které jsou pro náš návrh relevantní a veškeré linky na internetových stránkách, které jsou zpřístupněny. Děkuji vám za pozornost a pane předsedo, nyní vám předávám slovo. Děkuji. Merci Děkuji za tuto prezentaci. Je to nařízení, které má více než 100 stránek a skoro 90 článků, včetně příloh a je velice technické. Takže určitě to bude ještě veliká práce zpravodajů. pravodajů požádáme je, aby vyjádřili své první dojmy. Začneme tedy paní zpravodajkou Karimou Deli. Takže prosím, máte slovo na několik minut, protože asi na nás čas tlačí. Ano, já budu velmi stručná, jsem ráda, že můžeme vést tu debatu v komisi tady ty v posledních týdnech to bylo takové vágní ty diskuse, ale já jsem proto, abychom postupovali kupředu, abychom co nejrychleji tu legislativu posílili v této oblasti, protože zde vyvstávají zásadní otázky v souvislosti s tímto textem. Jednak je to kvalita ovzduší, boj proti klimatickým změnám, bezpečnost řidičů a cestujících, ale také práva spotřebitelů. Především se jedná o obnovení důvěry spotřebitelů v odvětví, které bylo špatně řízeno a ovlivněno zejména skandály v poslední době, Volkswagen a tak dále. Takže máme velká očekávání od tohoto textu. Souběžně probíhají další jednání ve vyšetřovacím eh, komisi ohledně emisí. Takže v první etapě bych řekla, že komise předkládá skutečný návrh, snaží se zavést skutečný dohled nad evropským trhem, protože v současné době v Evropě nic není skutečně harmonizováno, což skutečně působí problémy, zejména po skandálu Volkswagenu v říjnu 2015, to bylo v Německu, museli jsme čekat až do února 2016 ve Francii. V Německu je federální úřad, který umožňuje uh, Eh, odvolání a tak dálo, kdežto Francii ta odvolání nebo ty stížnosti byly spíše na dobrovolné bázi, takže viděli jsme, že ne vždy to vychází z osvědčených postupů návrh komise lépe objasňuje role jednotlivých aktérů, homologace vozidel a vystávají zde otázky, zda, vý, zda výrobce Mm, musí zajišťovat technické služby, zda tedy homologační úřad také to může zajišťovat, zda oba tedy, ale ve všech případech vidíme, že je potřeba opravdu eh, aby nedoch- dbát na to, aby nedocházelo ke střetu zájmu, aby každý aktér hrál skutečně tu svou vymezenou roli. Pokud jde o homologaci, tak komise se snaží posílit svou, své, svou pravomoc dohledu což si myslíme, že je nezbytné, ale je potřeba ještě definovat tyto věci, pokud jde o formu a také časový harmonogram. Jakožto navrhovatelka bych se chtěla zmínit o dvou hlavních principech, které budu obhajovat po celou dobu. Diskuse o tomto textu je potřeba zdůrazňovat nezávislost a transparentnost na všech úrovních toho řetězce homologačního aby členský stát mohl tedy nabízet homologační služby a je zejména potřeba, aby e, některý členský stát e, a není možné, aby se mohl tedy mohl převzít ten trh homologace, protože e, má pověst, že to tam probíhá s nadějí. Toto bych, tomu bychom měli zaměň, zamezit. A chceme, aby životní prostředí bylo dáno na stejnou úroveň jako bezpečnost dnes tedy, když například je nějaký vadný airbag a náš život je přímo ohrozen, tak musí výrobce samozřejmě vyřešit problémy bezpečnosti pokud je nějaký problém s homologací v, z hlediska životního prostředí, tak by to mělo mít stejné dopady, protože víme, že ehm, koncentrace eh, NOx, zejména dýzlových eh, motorů, vozidel s dýzlovými motory je tedy závažnější pro řidiče, protože se to koncentruje zejména v kabině vozidla. Takže otázky znečištění vzduchu. 600 tisíc předčasných úmrtí v Evropě ročně tímto způsobeno, takže vidíme, že to skutečně ohrožuje zdraví a život lidí. A dále nesmíme znemožňovat podívat se eh, po celou tu dobu, co se děje ve Spojených státech. Na to je také potřeba se podívat. Dohled nad trhem v Americe ten vlastně umožnil řešit ten skandál s Volkswagenem a to se nestalo v Evropě. To k tomu došlo ve Spojených státech. Tam to funguje s centrálním orgánem, který je nezávislý, má laboratoře, kde se provádějí nezávislé testy, má rozpočet 100 tisíc milionů dolarů a ověřuje 15 vozového parku. Také je tam daleko eh, odražu, více odrazující systém penále a sankcí než třeba ve Francii a skutečně vás vyzývám, abyste se podívali na to, co se děje. Jaká jsou stanoviska Evrop- eh, americké agentury pro životní prostředí a BOZP Víme, jaké to mělo důsledky pro aféru s Volkswagenem a tato zpráva musí vyslat velmi jasný a silný signál, to je role Evropské unie pro evropské občany, pokud jde o jejich zdraví, jejich práva spotřebitelů, ale také v oblasti bezpečnosti. A to nemůžeme vyčlenit z této zprávy, to může možná také ovlivnit závěry komise EMIS, takže musíme být ambiciozní, musíme pracovat konkrétně a doufám, že se spolu zpravodají se nám podaří postupovat rychle a silně, tak aby skutečně byla období před a po Volkswagenu. Děkuji. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, říká pan předseda. Pokud by bylo možné omezit se na dvě minuty, bylo by to dobré, protože na nás čas tlačí. Werner, děkuji Dominiku, děkuji komisi a paní Deli. Ve výboru TRAN se musíme intenzivně bavit o těch technických záležitostech a výbor IMCO ještě má jiné úkoly v této souvislosti. Schvalování nových vozidel a je jejich příslušenství, zejména v rámci toho budoucího nařízení, jsou tam jednotlivé součásti té směrnice, směrnice o emisích, která bude hrát rozhodující roli ale potom také ty technické, periodické technické kontroly v rámci toho balíčku o silniční dopravě. Toto všechno je potřeba řešit v souvislostech. Bezpečnost samozřejmě považuji za naprosto prioritní a schva- typové schvalování nových vozidel to začíná také od nezávislých orgánů. To je nás naprosto nezbytné. To musí být napsáno. Máme zde 400 článek, 100 stránek a tak dále. Myslím si, že je to velmi komplikované a musíme se společně snažit, společně s radou, aby komise to ještě poněkud zestručnila, zkrátila. Osobní vozidla, zda by co se týká, eh, zda mají mít eh, hasicí přístroj, eh, brzdová zařízení, elektronick, systém elektronické asistence a potom také technické možnosti by se měly přizpůsobit směrnici o emisích, to znamená C, emise CO2 také podle velikosti vozidla, nikoliv možná stanovit, stanovit to tak taxativně, aby to bylo možná menší než 0,4 gramů na kilometr. To by znamenalo, že potřebujeme technické řešení pro eh, emise při reálném provozu. A vlastně například v Německu eh, spolkový úřad eh, toto potvrdil a myslím si, že v každém případě se musíme podívat na to, aby tykové, typové schvalování bylo nezávislé, ty, ta periodická technická kontrola aby byla zajišťována, kterou už máme v rámci toho balíčku o silniční dopravě, to znamená, aby se nevytvářelo nějaké nové řešení. Tam máme lhůtu pět let, o tom samozřejmě můžeme diskutovat a dále na tom spolupracovat. Děkuji. Merci, uh, Děkuji, pane Kune. A nyní paní Maria Grapiny. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že toto nařízení je vítané. Transformace e, směrnice v nařízení a líbila se mi prezentace komise. Ale víte, pět let je dlouhá doba, protože jsme na konci těchto pěti let a trvalo to pět let a chci využít přítomnosti kolegů z komise a říci, jak eh, je možné, že existují tak eh, závažná pochybení u výrobců, aniž bych hovořila výslovně o Volkswagenu. Myslím, že v tomto nařízení by měla být možnost, eh, která zatím neexistuje. To je možnost odmítnout. Je absurdní, aby členský stát nemohl odmítnout vozidla, která jsou uvedena na trh, která ne, neodpovídají požadavkům na schodu a orgán, který vydává osvědčení o homologaci, případně o schválení typu, tak eh, tady je třeba zamezit příliš eh, přílišné byrokracii. Mám otázku, která mě napadla. Existuje software na palubě vozidla, A tento software poskytuje v angličtině informace, když něco zaznamená v provozu. A neměli bychom se omezovat pouze na angličtinu, při homologaci by toto mělo být také vzato v úvahu. A pokud jde o sankce, důležitá je ochrana bezpečnosti a života spotřebitele a ti, kteří prodávají eh, vozidla, která ne, neodpovídají normě, by měly být potrestáni a se zájmem očekáváme obsah návrhu. A mám radost, že mohu efektivně spolupracovat eh, s naší spravodajkou a budeme to zkoumat i z hlediska trhu. Trhu, který by měl být vyvážený. Já jsem ve výboru IMCO. Týká se to i ochrany spotřebitelů. Jde o bezpečnost, ale také jde o ochranu životního prostředí. Snad budeme, snad budeme efektivně spolupracovat. Tady jde o úpravu důležité oblasti a kontrola a dohled eh, sehrávají klíčovou roli. Děkuji. Děkuji. Já jsem následujícím zpravodajem a vezmu to zkrátka. Já jsem velmi zaujat tím, že dochází ke určitému střetu s výborem EMIS, který stále pracuje a ti, kteří to sledují, eh, paní zpravodajka patří mezi ně, je v předsednictvu tohoto výboru, tak eh, odhalení se eh, odhalení jdou jedno za druhým při práci výboru EMIS a to ovlivní toto nařízení. Samozřejmě komise upřímně potvrdila, že skandál Volkswagen trošku věci urychlili vidíme, že to vlastně vůbec nefunguje, ten současný systém. A minulá směrnice nechala obravské mezery, jak co se týče vlastní kvality jednotlivých subjektů osvět, kontroly osvědčení a jednotlivých kontrolorů. A to nařízení, které je navrženo, se snaží vlastně vytvořit rámec pro tyto jednotlivé problémy a nejde jenom o životní prostředí, ale spíše se to týká zejména bezpečnosti. A všechny subjekty jsou zastoupeny, eh, vlády a státy, výrobci a existuje tu skutečně chaos a opravdu neexistuje žádná struktura v tom systému. A měl by to, že schvalování je na národní úrovni a velká nerovnost, která může existovat mezi prostředky, které existují, to je velký problém a neexistuje tedy nadnárodní orgán, který by to sjednocoval. Musíme o tom velmi podrobně jednat. Ale je zřejmé, že navršení těch jednotlivých kontrolních systémů by měl být revidován. A paní Deli o tom hovořila budeme muset být asi více eh, přítomni na eh, trhu již dodaných vozidel a ne pouze vozidel před prodejem. Tedy eh, má to dopad na každodenní otázky. Já nebyl bych překvapen, kdyby aktuální problémy a také práce výboru EMIS ovlivní toto nařízení. Měli bychom postupovat asi pomaleji a obezřetněji. Nyní má slovo Maria Kilonen za GUE. Marie, Marie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že bychom měli více chránit lidské bytosti a zdraví, protože dnes poskytujeme velkou ochranu trhům, penězům a průmyslu, spíše než lidskému životu a zdraví. A uvědomila jsem si, že nařízení v podstatě je velmi dobré, ale jednoduše nepracujeme dostatečně, abychom zpracovali nařízení, která jsou k dispozici. A potřebujeme vnést do systému větší transparentnost a otevřít systém testování. To znamená, aby všichni věděli, jak to funguje, A myslím, že dnes máme příliš mnoho operátorů, dalo by se to zvládnout s menší počtem lepších standardizovaných systémů. A měli bychom také pracovat na zajištění zákazníků, nejenom motorů, které jsou lépe regulované. Ty ošetřujeme více než lidi. Je mi líto, že to musím říci, ale to jsem zjistila ve výboru EMIS eh, po těch několik málo měsíců, kdy jsem byla členem. Děkuji paní Kilonen, takže ještě další řečníci požádali o slovo Wim Fadenka. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl říci podobně jako eh, někteří kolegové, tak já jsem také členem komise vyšetřovacího výboru EMIS. A myslím si, že eh, to nám dává určitou naději. To je první věc. A potom EPP si je vědomá významu automobilového průmyslu v Evropě z hlediska vytváření pracovních míst a inovací, ale samozřejmě musíme se zabývat tím, co se děje. A kolegové už hovořili o nezávislém úřadu v Německu, Unabhängige Behörde. A já jsem si přečetl ten návrh textu komise poměrně pozorně, ale existuje určitá pracovní skupina. Co tedy bude ta pracovní skupina dělat? Má ještě tedy nějakou budoucnost a čím se bude zabývat? Druhá otázka. A na tom vašem seznamu jsem viděl, že jsou tam aktiv přenesené pravomosti, že parlament si tam nechává částečnou pravomoc a potom prováděcí akty tam vlastně eh, vyzýváme zástupce hospodářských subjektů. A já si kladu otázku, jaká je vazba mezi tím a tímto a pojmem nezávislý úřad. Další řečník. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já musím upřímně říci, když že to celkové téma je velice komplexní v souvislosti s tím skandálem s emisemi, s vyšetřovací komisí a tak dále. Můžeme říci, že máme celkem jasné eh, stanovisko Evropské komise a to bych v tomto kruhu chtěl také zdůraznit, že jsem zklamán tím, jak Evropská komise postupovala a jak tedy se chová v rámci toho vyšetřovacího výboru Možná, že oba kolegové, kteří jsou členy té komise, se o tom přímo nezmínili, ale obecně zde zastupují tu, tu komisi nebo ten výbor a já mám z toho dojem, že Evropská komise se snaží se jaksi mm, si mít ruce nad tím a nepřejímat odpovědnost. Chtěl bych postavit, eh, položit otázku zástupcům Evropské komise. Dával jsem dobrý pozor tam, kde jste hovořili o jasnosti a přístupu k softwaru, o transparentní revizi členských států a o sankcích 40 tisíc euro za auto. A to je moje otázka. V nařízení z roku 2007 je článek 13 odstavec 1, kde už se uvádí, citují členské státy za porušení eh, předpisů mohou uložit výrobcům sankce, tedy členské státy a, ma- a mohou přijmout příslušná opatření. Sankce musí být efektivní, přiměřené a Eh, adekvátní až do ledna 2009. To musí to být bez, bezpro, neprodleně nahlášeno. A moje otázka je, kde jsou ta opatření členských států? Můj vlastní tedy členský stát je nepřímá, nebo nevidím je. Kde, jak jsou účinná, jak jsou omezující, odrazující a jak jsou tedy přiměřená. Uh, byste se nedívali na to, kde už vla, co už vlastně bylo stanoveno. Teprve až po aféře s Volkswagenem jste vlastně uznali i také pod tlakem komise EMIS, že musíte jaksi konat. Takže moje otázka na vás, proč zde Evropská komise nekonala v roce 2009, nyní jsme v roce 2016, takže sedm let jste tomu přihlíželi a nic jste nedělali. Kdybyste se nebyli pouze přihlíželi, ale konali, tak jsem si jistý, že žádný automobilový koncern v Evropě by si nedovolil dělat takové věci. Vy nesete odpovědnost a musíte také nést ty důsledky. Ta madame Inés Ayala Děkuji. Pane předsedo, Chtěla bych dostat tu prezentaci, to by mi určitě pomohlo, protože pak to skonzultuji, až na to budu mít čas. Tak si musíme říci, že automobilový průmysl se hrává velmi důležitou roli v Evropě, to znamená, že celá situace je z tohoto hlediska velmi frustrující. Je patrné, jak moc jsme se odpoutali od základů v této oblasti. Ve výboru EMIS vyplynulo na povrch, že při přípravách textu komise, a to je vlastně můj dotaz, zdálo se mi, že při těch přípravách došlo na patovou situaci mezi sektorem a těmi v komisi, kteří pracují na této legislativě. A to vedlo k určitým nedostatkům. Neříkám, že to bylo ve špatné víře, ale jednoduše říkám, že některá ta spojení byla až příliš úzká. Zvláště mě trápí nezávislost inspekce. Je totiž důležité, aby emise se testovaly v správných podmínkách v laboratořích. Jsou to poměrně složité testy a v reálu nejde jenom o složitost, ale i to, že ty testy jsou poměrně drahé, čili kdo je bude provádět a co můžeme udělat, abychom opět posílili důvěru v systém monitorování. No a pokud jde o vzájemné hodnocení, tak to podle mě je v pořádku, ale zase panuje tady poměrně velká míra nedůvěry. A navzdory modernizaci a technologickým změnám, jak by mohla tato vzájemná hodnocení nebo dohled mít nějaký právní rámec eh, oproti, dejme tomu, spotřebitelským organizacím, aby to bylo něco, čemu by mohli všichni důvěřovat. Pokud jde o postihy, Ty musí být odrazující do příslušné míry, ale podíváte-li se na sektor, tak jedno prodané vozidlo je pouze jeden prvek v tom řetězci. A my také hledáme určitou odpověď pro evropské spotřebitele, protože den co den se ráno probudíme a v novinách se objeví nějaký článek o tom, jak sektor třeba ve Spojených státech dělá něco, aby reagoval na obavy spotřebitelů. Nicméně něco podobného jsme v Evropské unii nezaznamenali. Nevíme, jak eh, takové to zadosti učinění se poskytne evropským spotřebitelům. Američané nebo spíše Němci přišli na to, co se děje, čili eh, tyto identifikace proběhly na evropské půdě. Zjistili jsme, jak eh, tyto podvody probíhají. Děkuji a nyní komise, která bude reagovat, ale prosím velmi stručně, protože máme opravdu málo času a je to pouze prvotní výměna názorů a pochopitelně následně to budeme projednávat podrobněji. Děkuji, pane předsedo, mnohokrát děkuji za veškeré názory a otázky, které tady padly. Několik věcí, na které jste poukázali a pak některé některá pozorování, některé názory ohledně emisu. Čili pokud je o posílení textu, ano, je to přístup, který podporuje komise. Věříme, že to bude právě výstup spolupráce eh, mezi komisí, parlamentem a členskými státy. To zdůrazňuji. Společný přístup k textu. Otázka forum shopping. Jak jste na to poukázali? Eh, chceme, aby to byl decentralizovaný systém, ale pokud je tady volba ze strany výrobce, tak ta volba musí být provedena na základě nějaké rozumné úvahy a ne na základě něčeho jiného, co by ovlivnilo kvalitu práci. Takže to je vzájemné hodnocení, aby technické služby byly dostatečně vybaveny pro takovouto práci. Pokud je o životní prostředí a bezpečnost. Někteří řečníci řekli, že bychom měli posílit otázku environmentálních eh, standardů. Ano, to je pravda. Myslím, že ta legislativa poukazuje na to, že oba dva aspekty musí být posíleny a uplatněny v praxi ehm, musím říci, že velký nátlak je tady ze strany spotřebitelů. A bohužel spotřebitelé jsou, eh, nebo takto jsou citliví na otázky bezpečnosti. My víme, že eh, to musíme posílit, ale nezapomínejte, že ten nátlak na výrobce pochází od spotřebitelů. Spotřebitelé, ať chtějí eh, ať chcete nebo ne, tak ty jsou citliví na bezpečnost vozitel. Dále byrokracie, že těch pravidel by nemělo být více. Chtěla bych zdůraznit jednu věc. Nechceme, aby pravidla byla složitá, složitá už jsou, ale chceme posílit legislativu, což neznamená méně pravidel. Někteří z vás jste volali uh, po zeštíhlení textu, ale ta čísla nejsou až tak výmluvná. Je důležité, aby to bylo jednoznačné, ať je to kratší, delší, to není důležité. Je tedy důležité mít text s řádnou architekturou. Dále, uh, chyby a produkty, které v masovém měřítku neplní pravidla. Také chci upozornit, neříkám, že, se, že dochází na masové stahování vozidel nebo produktů. Měli jsme jeden velký případ. Ano, to nás trápí a měli bychom mít obavy. Ale to, že někdy vůz nesplňuje podmínky, to je věc, která se děje všude, bohužel ve Spojených státech také, i v případě jiných produktů. Ale je důležité mít systém, který detekuje, tu chybu v produktu s tím, aby produkt byl stažen a aby se chyba napravila. Ne aby to, že někdy výrobky prostě nebudou plnit podmínky. Dále jazykový režim. A do jaké míry můžeme chránit spotřebitele, pokud jazykové vybavení nebude jejich jazyk. Máme to tam stanoveno jasně. Jazyk je schválen v zemi, kde se vůz pravidla prostě se tam musí používat jazyk země, kde je vůz prodáván dále. Základní otázky. Já se omlouvám. Možná byste to mohla urychlit, protože jinak nám dojde čas. A já vím, že je to dlouhá složitá diskuze, ale ten, ten čas nás trošku trápí dneska. The US, the US system. Once again, it... Ano, systém v USA. Nejsou to americké orgány, které přišly na tu chybu u Volkswagenu. Byl to jejich orgány, které to řešily, ale ten jejich systém to nedetekoval. Pokud je o ENIS 715 sankce, ano, musím říci naprosto jasně, že v prvé řadě sektor jen tak neposedává, protože pravidla podnikají členské státy, jsou hodnoceny nezávisle komisí a sektor není součástí přijímacího procesu pravidel. Ano, komise přebírá odpovědnost, odpovědnost je naprosto jasná, odpovědnost leží na členských státech, na komise a na výrobcích. A to není komise, která špatně odvedla práci. Odvedli jsme práci, můžeme ji vždy udělat lépe, ale je odpovědnost i na členských státech, na technických službách, na výrobcích primárně. Takže prosím, buďte opatrní, když říkáte, že komise neprovedla svou práci správně. Prosím. Vidím, že soud byl zahájen, akorát nevíme, kdo má předstoupit. Takže velmi stručně a potom vystoupí Karima. Nezlobte se, ale to je příležitost položit otázku zpátky. Evropská komise odpovídá za vynucování legislativy. A nemůžete nyní tvrdit, že Evropská komise a členské státy a tak dále. Vy za to odpovídáte. A pokud členské státy neplní své závazky, tak by musel zahájit eh, proceduru. A vy jste to neudělali, to je problém. A můžete to sdělit kolegům a svým nadřízeným a komukoliv. Evropská komise za to odpovídá a vy jste to, vy jste to, vy to, děláte, vy to porušujete pořád. Komise přichází s novou legislativou, když neplní své úkoly a snaží se zakamuflovat celou věc. Je mi líto. Diskuse je zahájena a vidím, že to hned tak neskončí. Karima zhrne vlastně diskusi pro dnešek, ale nikoli navždy u tohoto nařízení a komise bude mít možnost se k tomu ještě vyjádřit a poslanci také. Prosím, Karima Deli. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem, kteří vystoupili. Chci poděkovat komisi. Myslím, že dnes si každý bude přehazovat, kdo odpovídá za aféru Volkswagen. Jedni budou tvrdit, že to, je, že, to, že to jsou členské státy, druzí Evropská komise a uvidíme vše, co je v pozadí. Ano, je tu určitý vliv a neříkejme, že neexistuje vliv příslušného odvětví na evropskou legislativu. Pokud někdo toto tvrdí, tak nás považuje za hlupáky. Musíme se na to podívat eh, rozumně a cílem je eh, u tohoto návrhu eh, říci, že evropský trh už není platformou, kde se děje úplně všechno. A když se nedodržují pravidla a když se řádně nekontroluje, tak je třeba zavést sankce. A cílem této zprávy pro mě je, abychom byli velmi jasní ve věci konkrétních návrhů, co čekáme od komise, co čekáme v oblasti transparentnosti, co čekáme v oblasti kontrol, protože jsme nehovořili o laboratorních zkouškách, ale také o zkouškách v reálných podmínkách. A to musí být jasným sdělením pro evropské občany. To je, my jsme tu proto, abychom hájili vaše zdraví, kvalitu vašeho vzduší, vaše práva spotřebitelů, ale jako spoluzákonodárce vám můžeme sdělit, důvěřujte nám, protože legislativa, kterou vytvoříme, přispěje k zaručení vašich práv. A toto sdělení by mělo být by měl zaznít. A máte, pane předsedo, pravdu v tom, že diskuse teprve začíná. Děkuji spolu s pravodajům za napínavou práci, která je před námi. Ano, vrátíme se před výbor eh, před, eh, na, na začátku září a poprosíme našeho milovaného předsedu, aby se opět ujal své funkce. Já ich bedanke mich. Ano, děkuji samozřejmě velice srdečně Dominikovi Riketovi, který mě skvěle zastupoval a teď tedy musím převzít opět vedení schůze, protože Dominik je zpravodajem, takže těžko může dělat obě dvě věci, být zajišťovat předsednictví a prezentovat zprávu, to nejde. Takže teď jde o návrh. Jsme u bodu 18 nové příležitosti pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci. To je zpráva z vlastní iniciativy našeho pod, eh, výboru a zpravodajem není nikdo jiný než Dominik Rike, takže mu tímto uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, protože čas kvapí. Tato zpráva Tedy chtěl bych poděkovat kolegům, kteří eh, se podíleli na spolupráci. Bylo tam 250 a něco pozměňovacích návrhů. Ta práce začala hned po první schůzi se stínovými zpravodaji. Myslím si, že vzhledem k rozsahu pozměňovacích návrhů, tak bychom se měli co nejrychleji dohodnout a to téma je velice zajímavé. Taková předběžná připomínka. Někteří kolegové měli velmi zajímavé úvahy o cestovním ruchu, ale cestovní ruch není zahrnut v té zprávě. Je to bychom museli změnit návrh a za méně než rok budeme dělat zprávu z vlastní iniciativy o cestovním ruchu, to už jsme dělali a není možné tedy zmiňovat se o cestovním ruchu v nové zprávě, takže měli bychom trošku vymezit naši debatu. Tato zpráva obsahuje dva aspekty, které se vzájemně doplňují, a to je aspekt malých a středních podniků v oblasti dopravy které samozřejmě zažívají určité obecné problémy, to znamená problém související s administrativní zátěží, složitost, těžkopádnost administrativních procesů, těžký přístup k financování, k úvěrům, k technické pomoci, složitý přístup k výzkumu vývoji. A to jsou problémy, kterým čelí všechny malé a střední podniky v Evropě. A v oblasti dopravy tam jsou ještě určité specifické potíže, které se k tomu plňují například eh, z hlediska životního prostředí a někdy jsou velice obtížné a opravdu trápí malé a střední podniku. Například drobní dopravci musí čelit environmentálním normám Euro 5, Euro 6. To vyžaduje samozřejmě velké investice, také určité uspůsobování se postupům. Také je zde místo těchto malých a středních podní, dopravních podniků na trhu které samozřejmě čelí nejen té konkurenci těch velkých firm, ale někdy to jsou ostatně národní, téměř monopolní firmy a potom také specifický problém, problém propojení s ostatními mm, články řetězce, a potom, co se týká městské mobility, jak tedy, co se týká přepravy cestujících, tak v rámci toho logistického řetězce, to jsou problémy, které jsou nyní stále aktuálnější a musíme je řešit. Potom jsou zde, je zde nová ekonomika, to znamená ta kolaborativní ekonomika, která je eh, ve, velmi narostl její význam v oblasti dopravních malých a středních podniků, pravděpodobně umožní tedy zlepšit eh, emis, snížit emise, navrhovat nové formy pracovních míst, ale pravděpodobně nebo dokonce jistě také zlepšovat služby konečným spotřebitelům, těm aktérům toho systému. Ale potom to nové hospodářství také vyvolává problémy. Zajména jsou zde některé aspekty, kterým čelí vlast samotné malé a střední podniky v souvislosti s kolaborativní ekonomikou, že jsou tam určité předběžné požadavky, určité korporace, korporativní organizace, které vskočily rovnýma nohama do tohoto nového hospodářství a také orientace na určité elektronické poskytovatele služeb a tak dále. Čili toto všechno budou určitě témata k diskusi. To jsou věci, které odlišují tu ekonomiku, kterou můžeme nazývat sociálně kolaborativní, která propojuje zákazníky, eh, spotřebitele, strž... její rozdíl tedy od té tržní ekonomiky která propojuje poskytovatele služeb se spotřebiteli v rámci všeobecné tržní ekonomiky. Takže velmi pravděpodobně tyto dvě formy hospodářství, kolaborativní a tržní, tak budou jiná sociální a daňová pravidla a pravděpodobně toto všechno bude předmětem dalších diskusí. Velká velmi rozdílná situace v této kolaborativní ekonomice je na regionální, národní úrovni a na úrovni Unie. Myslím si, že potřeba spolupracovat se stínovými zpravodaji na tom, abychom připravili určitý obecný ekonomit, eh, evropský rámec, který stanoví jasná pravidla pro všechny a bude potřeba také ale respektovat národní specifika která jsou poměrně důležitá a často se opírají o tradiční staré trhy a samozřejmě ovlivňují jak sociální ekonomiku, tak samotnou společnost. Takže bude potřeba propojit, smísit tyto nové typy ekonomiky také s malými a středními podniky podle starého modelu ekonomiky. Jak říkám, toto vše, o tom všem se bude debatovat. Potom budeme mluvit o těch malých užitných vozidlech, která se tolik vyvinula, tolik změnila v poslední době. A můžeme skutečně považovat, už je nemůžeme považovat za marginální jev. Takže tolik na úvod debata teprve začne. Když jsem viděl stanoviska stínových zpravodajů a pozměňovací návrhy, tak si myslím, že ta diskuse by měla postupovat konstruktivně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Trošičku máme časovou nouzi, tak se musíte omezit na dvě minuty a dodržet je. Claudio Monteo Dajula je další řečník. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas agradecer ao colega Riquet pela sua proposta de, de relatório. Dizer que... Děkuji, pane Rikete, za váš návrh zprávy. Já bych chtěla říci, že opravdu jsou tam ty výzvy, ty problémy, kterým čelí malé a střední podniky v oblasti dopravy na evropské úrovni. Hovoříme také o dopadech digitalizace a o významu mm, těchto podniků, které musí pracovat na tom, aby eh, se uspůsobili, aby dosáhli určité úrovně a dokázali čelit éře digitalizace. Hovoří se zde o městské mobilitě a také je potřeba, aby města byla přístupnější a méně znečišťující. A také je tam uvedeno, že tady tyto jiné formy sdílené mobility by měly být zdůrazněny. Například eh, můžeme hovořit o covoiturage, sdíleném používání v automobilu, což je také určitá forma sdílení, která se rozvíjí. Eh, tak měli bychom popřemýšlet o tom, jak my zákonodárci připravíme ten zákonný rámec a v souvis souhlasím s tím, že je potřeba najít určitý přiměřený, jednoduchý rámec se společnými pravidly pro všechny členské státy. A nakonec, abych nepřekročila řečnický čas, který mám vyhrazený, ta poslední, ten poslední odkaz který jste učinil na předložený návrh ohledně cestovního ruchu, tak si myslím, že nezávisle na zprávách předložených v loňském roce nesmíme zapomínat, že cestovní ruch je průřezové odvětví cel, celým hospodářstvím a tím pádem energetika, doprava tím jsou dotčeny. A samozřejmě my zde zdůrazňujeme dopravu, ale mnoho platform souvisí s cestovním ruchem, takže já poměrně těžko chápu, že se zde eh, toto nepropojuje že zde není uvedena nějaká připomínka a nějaké pojítko dopravy s cestovním ruchem, protože, jak říkám, je to pří průřezová věc a jsem připravena s vámi dále spolupracovat. Děkuji. Děkuji a další Maria Grapíny. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve já vám chci poděkovat, milí kolegové, za kvalitně strukturovaný návrh. Stanovisko mé politické skupiny je obsaženo v návrhu pozměnacích pozměňovacích návrzích kolegů a přeji si, aby byly zohledněny v této zprávě. Zejména význam malých a středních podniků je to v samotném názvu, ale mělo by to jít dále existují zde monopoly a velké dopravní společnosti a malé a střední podniky se nemohou rozvíjet. V tomto smyslu jsme podali několik pozměňovacích návrhů. No, mohli bychom eh, vytvořit podmínky pro tvorbu klastrů malých a středních podniků. A v našich pozměňovacích návrzích je obsažen požadavek na rovné zacházení a rovné podmínky v oblasti hospodářské soutěže, v oblasti dopravy. Chceme také, aby existovala větší transparentnost u regulovaných profesí. A myslím si, že na této úrovni se shodneme, že chybí kvalifikovaní pracovníci, zejména řidiči. A ve zprávě jsme podpořili vytvoření e, rozpočtové položky, která bude určena právě proto, protože nedostatek kvalifikovaných pracovníků se týká zejména malých a středních podniků, protože kvalifikovaní pracovníci se zaměřují zejména na velké dopravní společnosti a malé podniky mají potíže. Mé pozměňovací návrhy a pozměňovací návrhy skupiny SAD se soustředují na přístup k regulovaným profesím eh, s transparentním uplatněním stávající legislativy. Kromě toho jsou tu nové technologie, které jsou příznivější pro životní prostředí a je třeba jasně definovat poskytovatele dopravních služeb. Věřím, že zprávu bude kvalitní. Děkuji. Kosmas Lotovský je další.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 Počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, ukazuje, že vlastně zde vyvstává mnoho emocí. Hovoříme zde o nových obchodních modelech, a o, které se týkají také podniků z této oblasti. Mnoho pozměňovacích návrhů se týká určitého ulehčení, zjednodušení a zajištění lepšího přístupu na trh a pro tyto podniky a vytvoření lepšího právního rámce. My samozřejmě budeme hlasovat pro každý pozměňovací návrh, který by měl eh, vést k větší efektivitě pro tyto podniky. To však nic nemění na skutečnosti, že veškerá ta fiskální zátěž by měla být stejná pro všechny podniky a neměla by se stát překážkou pro přístup na trh těchto malých a středních podniků. Eh, tyto podniky eh, podléhají určit, jsou vystaveny určitému tlaku. v souvislosti s novými komunikačními možnostmi, platebními prostředky a tak dále. Ale divím se, že zpravodaj se zmiňuje, to, že ho těší větší používání těch lehkých užitkových vozidel. Zde by samozřejmě eh, určitá omezení vedla pouze eh, k, k stížení budoucích podmínek pro malé a střední podmínky. Také eh, máme určité kritické názory ohledně já si myslím, že nov, malé a střední podniky by měly eh, profitovat z té technologické eh, revoluce, pokud tedy se na ní budou moci podílet efektivním způsobem. A já doufám, že se nám podaří veškeré pochybnosti ve spolupráci s Spravodajem a s novými zpravodají odstranit. Děkuji. Další Maria Kilen. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, Nejprve mi dovolte říci, že se jedná o nesmírně důležité téma. Děkuji panu Rikemu za velice dobrou zprávu a konstruktivní přístup. Je to téma, které je úzce spojeno s nedávným sdělením komise o kolaborativní ekonomice a digitálním jednotném trhu a také rozvoji ekonomiky na základě platform, ale o to pouze se nejedná. Nesmíme totiž zapomínat na to, že dopravní sektor je velice náročným trhem pro malé střední podniky, protože je velice regulován a vyžaduje veliké investice a také často je strukturálně dominován přirozenými monopoly. Síla malých středních podniků je v tom, že jsou rychle agilní a dokáže jednat v úzké spolupráci s zákazníky s tím, že přizpůsobují svou nabídku poptávkám. Pokud jde o vývoj diskusí na téma doprava, tak se příliš omezují na Uber a další podobné záležitosti. Chci říci pouze jedno, že stejná pravidla by měla platit pro všechny poskytovatele služeb na trhu, ale na místo vygenerování nových nařízení bychom měli zjistit, zdali stávající nařízení stejným způsobem prováděno ve všech členských státech a zdali řádně si vyměňujeme informací a zdali monitorujeme provádění pravidel. Máme tady příklady, dejme tomu, z Estonska a už jsem využila všechen čas. Karen Madeli. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Jeho zpráva na svede k otázce, která je jednoduchá. Kde jsou nové příležitosti v dopravě? A dobře víme, že jsou zejména v eh, propojené mobilitě a je na nás, abychom odstranili právní nejasnosti a vytvořili rámec kde bychom kolaborativní, inteligentní mobilitu prosadili, kterou má významnou společenskou hodnotu, ale i hodnotu pro životní prostředí a umožní vzdát se osobních automobilů, což je důležité pro mobilitu budoucnosti. Pokud jde o pozměňovací návrhy, každý se snaží definovat, eh, jak vypadá ekonomie platform a budeme se muset zabývat právě touto debatou na zasedání stínových zpravodajů. Pan Rike na poskytl definici platform ziskových a neziskových. My spíše rozlišujeme platformy služeb, což jsou normální platformy služeb, kde jsou poskytovány služby zejména pro velmi, z velmi nejistých tím sociálním zázemím pro zaměstnance a prostředníky kolaborující, kolaborativní ekonomiky, kteří se dělí o náklady z 10%. A tady bychom měli zamezit nekalé soutěži s tradičními subjekty v ekonomice pokud jde o naši, naše úvahy o kolaborativní ekonomice, je to také nová ekonomika. A pokud to má fungovat, tak uživatelé musí mít důvěru v tuto ekonomiku, protože důvěra se nenařizuje, musíme hájit e, osoby přepravené třetí stranou, musíme chránit informace o profilech a za tuto cenu dostaneme plné plody naší, naší snahy. Děkuji. Teď už prosím poněkud kratší dobu než jednu minutu máte. Děkuji, já bych chtěl Dominikovi také srdečně poděkovat za velmi dobrý návrh zprávy a chtěl bych se zmínit o třech bodech. V tom chybí tam podle mého názoru interoperabilita. Myslím si, že v oblasti dopravy hraje velmi důležitou roli. Za druhé, když se týká o plánování cest, tak bychom měli zdůrazňovat multimodalitu proto také služby malých a středních podniků by toto, při, by toto mělo být zohledněno. A konečně Toto je velice důležité, takže jsem předložil dva pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Za třetí, rozvoj sítí a těch lehkých užitkových vozidel, to je užitečné a těším se tedy na to, že moje pozměňovací návrhy budou zapracovány. Děkuji. Jens Nielsen se nyní hlásí. Děkuji, Děkuji. Mě v této diskusi irituje jedna věc. Předpokládá se, že koordinované modely dopravy eh, jsou nejlepší a nové Eh, my už to máme ve Švédsku 100 let, kdy malé skupiny se dají dohromady a koordinují napříč sektorem. Je to věc, kde máme nejlepší příklady doma, inovativní modely, kdy máte nějakou firmu, která dejme tomu nabrhne dalšímu podniku, aby se sloučili v jiné zemi za účelem eh, nižších daní, ale to není zrovna ten nejinovativnější způsob. Další řečník, děkuji paní Olasander, děkuji panu Rekemu za velmi zajímavý návrh je to něco, kterému, kde musíme hledat přidanou hodnotu pro nový sektor. V zásadě se nám jedná o deregulaci tím, že vytvoříme určitého spotřebitelského boha, který bude pak rozhodovat o tom, co se má dělat plošně, všichni budou dělat 24 hodin denně, odborová pravidla nebudou dodržována, to bude mít dopad na trh. Takže je velice těžké hledat rovnováhu mezi přidanou hodnotou a potenciálem nových pracovních míst, nového zaměstnání. Jsou tady rizika, která vyplynou eh, ze skryté deregulace v duchu modernity a většího sdílení. Regionální aspekt je také velice zajímavý, protože tyto nové modely se týkají především městských oblastí, ale také bychom neměli zapomínat na to, že malé střední podniky jsou často aktivní i ve venkovských oblastech. A jsou to věci, které se musí řešit tak či onak eh, a musí se upravit tím, že dejme tomu nákladová vozidla eh, se rozdělí na menší jednotky, nicméně to bude mít dopad na trh, ale také nezapomínejme na to, co se děje ve veřejných službách. Děkuji. Komise, pan Ležuan, ne, nejprve Petr Lundgren. Děkuji. Víte, doprava tohoto typu spadá pod stejnou regulaci jako malé podniky. To není nic nového. My už to máme ve Švédsku asi 100 let. Uplatnili jsme to tam za pomoci ústředních orgánů, ale v případě těch 3,5 tunových nákladních vozů tam je problém, že máme zvýšené počty na silnicích, protože pak můžete eh, jezdit 24 hodin denně a eh, policie nad tím nemá žádný dohled. A pak to skončí tak, že máte tunu, která se rozdělí mezi 20 různých nákladních vozidel, takže to je příliš. Malé podniky musí platňovat pravidla, máme sektorální pravidla a sektorální pravidla musí dodržovat všichni v celniční dopravě. Teď tedy komise, ale prosím taky jen minutu, protože máme málo času. Děkuji, pane předsedo. Musím poděkovat panu Rikemu za návrh zprávy o velice důležitém tématu. Je to vlastně taková nová záležitost. Tři věci chci zopakovat. V prvé řadě to, co už tady bylo uvedeno, že komise má za to, že kolaborativní ekonomika může přispět pozitivním způsobem celému hospodářství a především dopravě, protože to může pozitivně přispět spotřebitelům, může poskytnout větší výběr mezi službami, ehm, jak víte, Komise na začátku června přijela sdělení o kolaborativní ekonomice, kdy se kdy žádáme sousední státy, aby odstranili restrikce tam, kde to není odůvodněné. No, pak je tady taková otázka, zdali máme něco dělat na úrovni EU. Komise do posud žádná rozhodnutí nepřijala, ale asi byste měli vědět, že DG Move zadala studii eh, pro tento trh regulaci ve všech 28 státech. Výsledky této studie budou k dispozici v září a budou určitě veřejné, takže myslím, že bude možné se zamyslet nad jádrem věci. Pak pan Rik říkal jednu věc, která souvisí s vozidly hodnosti menší než 3,5 tuny. To je známá věc. Tato vozidla se využívají eh, v nitrostátní přepravě, ale často dnes už přeshraniční a to je věc, která bude součástí naší analýzy hodnocení dopadu v rámci silniční eh, iniciativy, která bude prezentována na začátku roku 2017. Děkuji a teď ještě dávám velice stručně slovo Dominiku Riketovi. Děkuji všem za vaše připomínky, budu velmi stručný. Opravdu samozřejmě děkuji vám všem za připomínky, za spolupráci. Myslím si, že budeme spolupracovat dále na tomto tématu. Máme v podstatě zhruba stejné starosti a i když stanoviska se trošku liší, ale doufám, že se nám podaří zpracovat text uspokojivý pro všechny. <laughs> děkuji. A nyní tedy podařilo se nám to relativně zestručnit, takže děkuji. Hlasování se bude konat 11. října ve výboru TRAN. Tím se dostáváme k poslednímu bodu bez předpolední pauzou. Investice do zaměstnanosti a růstu, maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů. Ehm, pan Zlotovský je zpravodajem, takže mu dávám slovo. Děkuji, paní předsedající. Nikt nemá vątpliwości. Děkuji, pane předsedo. Není žádných pochyb o tom, že tyto fondy pro strukturální investice mají zásadní roli pro rozvoj Evropy, tak aby vlastně všechny regiony mohly profitovat z evropské integrace. Musíme některé eh, země tedy eh, vyčerpávají investice z fondu EFSI až do výše 70 v rámci našeho výboru je důležité poukázat na některé, na některá témata, která eh, také by měla být zohledněna potom v doporučeních výboru REGI tak je potřeba zajistit, aby sítě TNT byly konečně dotaženy do konce a vytvořily dobře fungující jednotný celek na eh, šed, investice do těchto sítí by měly být tvořit zhruba 60%, to znamená, když bychom chtěli využít i jiné zdroje, tak musíme mít nicméně jistotu, že to bude skutečně využíváno na zlepšování infrastruktury. Nesmíme také zapomínat na to, že multimodalita je velkou výzvou a velkým úkolem pro různé dopravní prostředky, tak aby vlastně nestá, nebyly vzájemně si konkurencí, ale aby se propojili a aby dokázali spolupracovat v rámci zvyšování efektivity a snižování nákladů. Projekty by měly zohledňovat toto kritérium za předpokladu, že ty méně rozvinuté země budou moci také tohoto využívat, protože musí jiným způsobem zorganizovat svou infrastrukturu. Dále, dalším významným prvkem je prosazování cílů městské mobility, abychom vlastně vytvořili odpovídající síť veřejné hromadné dopravy pro všechny občany Evropské unie. To bude sloužit nejen ke zlepšování bezpečnosti a životních podmínek ve velkých městech, ale musíme mít na paměti také to, že cíle komise ještě eh, nemohou být splněny, protože se zatím nedosáhlo zatím cíle vytváření nových pracovních míst. To je samozřejmě také důležitá oblast, kde bychom chtěli zaručit udržitelný sociální a ekonomický rozvoj v Evropě. To se týká velkých podniků, ale i malých a středních podniků, aby měli eh, zajištěný lepší přístup k finančním prostředkům na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání jejich pracovníků. Dále bychom se měli také držet strategie 2020, která nabízí obrovský potenciál v oblasti komunikace a digitalizace bude to samozřejmě záviset na dobrém využívání efektů v energetice. Integrované teritoriální investice jsou takovým dobrým případe, příkladem které by měly pomoci zajistit dobrou strategii pro regionální rozvoj. Tento integrovaný přístup ve spolupráci s orgány územní samozprávy by nám měl pomoci splnit cíle EFSI do roku 2020. To jsou pouze některá témata, o kterých se hovoří v tomto textu a těším se na vaši podporu a spolupráci. Samozřejmě nebudeme moci zohlednit všechny vaše pozměňovací návrhy a připomínky, ale doufám, že nakonec zpracujeme uspokojivý a vyvážený dokument. Děkuji. A nyní dávám slovo zástupci DG Regio zhruba na 10 minut. Ano, je to tak? A potom stínový zpravodajové teprve. Ano, tak to aspoň to mám zde napsáno. Takže nejprve komise. Thank you very much, Mr. President. Um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, tak bych věnoval pár minut určitému schrnutí toho, co jsme se snažili docí, docílit. Jedná se o společná ustanovení pro strukturální fondy a investiční fondy a o schrnutí jednání z let 2014 až 2015. Ten přístup který jsme zvolili, není založen na počtu programů, ale spíše na dopadu plánování členských států a regionů a, a také očekávaný výsledek. Z tohoto hlediska jsem velice rád, že jsem byl pozván a těším se v, z velkého zájmu výboru TRAN. Politika soudržnosti, strukturální fondy poskytnou na dopravu asi 7 miliard no, dobí 2014-15, no, půlka jde na TNT a zbytek na další investice, včetně čisté městské dopravy. Tato rovnováha mezi TNT a netente za cíl zajistit e, posílení infrastruktury do oblastí, e, které se netýkají TNT. Takže taková návaznost, pokud jde o intermodalitu. České státy a regiony navrhly něco v rámci programu pro toto období, chtějí podpořit výstavbu 7,5 žel, eh, tisíc kilometrů železnic, rekonstrukce asi 10 tisíc kilometrů silnic, výstavbu nebo zkvalitnění je asi 750 kilometrů tramvajových nebo metrolinek a asi tisíce vodních cest. Takže z toho vyplývá, že je před námi hodně práce. Je důležité říci, že podporu, kterou poskytujeme, že tato se realizuje na, takovými plošnými programy, které jsou upraveny na konkrétní podmínky členských států a regionů, což umožňuje um, poskytnutí určité úrovně jistého vlastnictví na místě. A v neposlední řadě bych zdůraznil velice důležitý prvek ex ante podmíněnosti, což je nový prvek zaveden pro období 2014. Jsou to takové předpoklady pro úspěšnou investici. Pokud jde o dopravu, tak to vyžaduje ucelený plán, hlavní plán, kdy asi 20 států chce tyto investice uplatňovat na dopravu a všechny tyto musí mít takzvaný masterplan, kde se stanoví strategie a základ, abychom věděli, že ty investice jdou skutečně tam, kde je to nutné a nejvhodnější. Tolik eh, tedy dopravní aspekt naší zprávy a rád zareaguji na otázky. Suice. E, další má slovo Dobravka Šujica. I na jednu minutu, prosím. A 72 minuty. Hm. Jsem e, program komunikace. Děkuji, budu tady mluvit chorvatsky. Já jsem si přečetla to sdělení komise a myslím si, že v podstatě to, se to shoduje s mým vlastním stanoviskem prostředky jsou skutečně významné a musí být investovány cíleně. A je také eh, důležité, aby ty prostředky byly pokryty více než ze 70 z tohoto fondu a byly skutečně směrovány tam, kde je to potřebné. velmi silně podporujeme veškeré tyto projekty k posilování eh, městské mobility. Myslíme si, že je potřeba najít rovnováhu mezi projekty v oblasti TNT a jinými projekty a myslíme, že těch 10 tisíc kilometrů eh, dráhy a infrastruktury je skutečně velice důležitý, aby to bylo uvedeno v život. A samozřejmě lokální, té e, územní samozprávy také musí hrát e, důležitou roli. Chtěla bych zdůraznit projekt dálnice v Chorvatsku, která by měla propojit Chorvatsko s Černou horou přes přes Makedonii až do Albánie, to znamená propojit všechny tyto země. A druhý projekt je, jsou ty dva kilometrů, které, dálnice, které by měly být vybudovány v Chorvatsku. Bosna a Hercegovina tam vlastně zasahuje a dělí v podstatě na délce 12 kilometrů Chorvatsko a je potřeba vybudovat most pro propojení eh, pokrytí s, s územím Bosny a Hercegoviny. Projekt na tento most už byl předán komisi eh, chorvatskou vládou a očekáváme, že tento most by mohl být také eh, spolufinancován do výše 70 z tohoto fondu. Děkuji. Děkuji. Kristin Revodalu. Merci, cher... Děkuji, milí kolegové, jako stínová za socialisty a demokraty. Chci využít eh, této první výměny názorů, abych eh, zmínila některé názory na optimalizaci prostředků v dopravních fondech. Za prvé průřezovost dopravy, která zapadá do 11 cílů strukturálních fondů, technický rozvoj, přechod k ekonomice s nízkými emisemi CO2 a sociální inkluze a zefektivnění veřejné zprávy. Cíl prosazení trvalo udržitelné dopravy je ústředním tématem našich fondů a musíme uznat také specifičnost investic do dopravní infrastruktury, které vyžadují značný veřejný přínos. A e, pro soukromý sektor je někdy atraktivnost z hlediska výnosů menší a to, toto představuje současně důležitý vklad pro udržitelný rozvoj. Dotace jsou nejvhodnější pro financování udržitelnou dopravu. A v rámci budoucího programovacího období finanční nástroje by neměly být upřednostňovány a měly by být doplňujícími nástroji. Při představení vybraných projektů v rámci MIR minulý týden komise sama uznala, že pákový účinek finančních nástrojů je slabý v oblasti dopravy. A proto je nezbytné budoucnosti lépe koordinovat Fond pro regionální rozvoj s Junckerovým plánem, abychom umocnili pákový efekt v dopravě. A také, a myslím, že je to podřezová výzva, bude třeba se zabývat eh, významem zjednodušení strukturálních fondů. Například by bylo vhodné nezapočítávat podporu se eh, strukturálních fondů do státní podpory, abychom umožnili jejich použití v dopravě. Také se musíme zabývat otázkou cestovního ruchu, což je základní součást eh, rozvoje našich území. A konečně bych chtěla požádat komisi, zda má zkušenosti s operačními programy, které jsou určeny specificky pro dopravu. Děkuji. Děkuji. Další řečník Dominik Rike. Děkuji. Já jsem vyslechl s velkým zájmem příspěvky kolegyně Kristin Revodanou, protože skutečně ono to zhruba odpovídá i tomu, co já jsem chtěl říct. První připomínka je, že číslo, které bychom si měli zapamatovat, je 70 miliard euro investovaných do dopravy, což odpovídá téměř třikrát mechanismu e, z CEFu v celém oblasti působnosti. Za druhé, máme problém, který souvisí se samotnou historií těch dotací a to je určité rozštěpení těch fondů. Nejprve zde máme regionální fondy, potom mechanismu pro specifické fondy a potom mechanismus záruk, který je bankovním mechanismem prostřednictvím Evropské investiční banky. Už není vlastně zajištěna koordinace těch projektů, alespoň zatím tomu tak je vzhledem k velmi velké rozdílnosti aktérů, které, kteří řídí ty projekty. Někde to jsou tedy členské státy, které řídí na určité operativní úrovni, na úrovni místních samozpráv, potom operativní agentura DG Move řídí projekty v příloze 1 Connecting Europe Facility, které někdy mají málo doč- co dočinění s regionálními projekty. A potom jsme viděli, že co se týká eh, Evropské investiční banky, tak ta si to řídí prostřednictvím svého vlastního řídícího výboru a ta výběrová kritéria zase eh, se neodpovídají tomu stejnému typu projektu. Takže máme tady skutečný problém, protože podaří se dát více než 100 miliard eur eh, do dopravu v rámci finanční, v tom finančním rámci ale je zde relativně malá koordinace, jak z operativního, provozního hlediska a z finančního hlediska také, protože v podstatě konstatujeme, že ty finanční mechanismy by neměly být odděleny, ale měly by se vzájemně doplňovat a koordinovat. Takže bude potřeba revidovat pro politiku řízení zprávy těch fondů. A chtěl bych připomenout, že finanční nařízení pro regionální fondy zakazuje využití těch regionálních eh, fondu pro oblast dopravy v rámci konkurenceschopnosti. To je přece No hloupé, já nevím, odkud tady toto vůbec vzešlo. Takže je potřeba revidovat pravděpodobně propojení těch jednotlivých fondů a jejich těch aktérů, abychom nesměšovali jednotlivé nástroje bez dostatečné koordinace. Toto si myslím, že je důležité. Děkuji. Nyní Jens Nielsen. Já håller med till en del det säger. Eh, Men, och mitt tema är också detsamma, att hur, hur mycket av de här pengarna som nämns jako já se mohu připojit k tomu, k části toho, co řekl pan Rike. Co se týká podílu regionální prostředku z regionálního fondu, to o tom se musí diskutovat a myslím si, že samotné regiony si stanovily priority, že třeba řekli, potřebujeme tady například určitou, určitou centrálu, kterou musíme vybudovat a regiony si sami stanovují, jaké projekty budou realizovat. Potom je tady samozřejmě riziko, aby se ty projekty mm, propojily jaksi. Potom možná rozhoduje vlastně vláda, takže my ale musíme posílit roli regionu, protože oni nejlépe vědí, co a kde potřebují. Takže ano, samozřejmě toto by se mělo zlepšit. Ve, Fra- ve Švédsku je to tak, že eh, státní politika a regionální stále více spolupracuje, takže bychom měli mít se stále lepší možnosti toto lépe skloubit. Děkuji. Ano, já jsem se také zapsal na seznam a je to dobrá předloha pro můj příspěvek ohledně těch regionů. Minulý týden v pátek a v sobotu ve výboru regionu v Bratislavě jsem byl. Byla to dobrá akce v rámci Invest and Connect, investuj a propoj. Když jsme se podívali na to, co se v posledních 40-50 letech dělalo, tak bylo investováno, ale to propojení tady není. Například tun, Godhardský tunel. Italská a německá strana neudělali nic je to neefektivní, protože to není zakončeno. Přesto jsou některé země, které se podílely na třech, čtyřech velkých projektech, chtějí to dělat společně, ale nemají peníze, takže musíme se soustředit na to, jak, kam ty peníze budou investovány. Je lépe završit jeden velký projekt a teprve potom začít další, než provádět dohromady čtyři pět projektů a do, dokončit je jen z poloviny u těch velkých projektů si musíme také přemýšlet, kam ty peníze půjdou. Takže více peněz to není jediná alternativa. Pokud máme ty peníze, tak je musíme také dobře investovat. V té Bratislavě, když jsem se podíval do plánu, tak z nádraží na letišti ve Vídni, blízko hranic ve Wolfstálu, je na skvělé vlakové propojení, ale chybí 4 kilometry až do Bratislavy protože za období studené války to nebylo dokončeno a za 25 let nebyli schopni dokončit ty 4 kilometry a mohl bych uvést dalších několik příkladů. To jsou někdy malé projekty, které jsou vysoce efektivní, ale nikdo za ně neodpovídá. Regiony ne- nenesou odpovědnost. Bylo řečeno, ano, 15 malých projektů spojíme v jeden velký projekt Moje otázka je, jak se na to díváte, můžete to vidět a jakému, tla, jaký tlak budete vyvíjet na, na, na státy, aby neprováděli x malých projektů, dejme tomu říci, dáme vám peníze pouze tehdy, když provedete dva, tři velké přeshraniční projekty, protože investovat a propojovat, to musí být naše priorita. Takže znovu dávám slovo zástupci DG Regio. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pokusím se odpovědět. Nechci nesouhlasit s názory výboru, zvláště to, co říká pan Rike o výzvách pro koordinaci různých zdrojů financování. Je to situace, která existuje a my budeme muset řešit. Uh, ale já bych argumentoval, že my to řešíme a že hledáme různé způsoby, jak zkombinovat jednotlivé fondy. Když kolegové v DG Mobility a doprava řeší propojení, tak moji kolegové jsou součástí hodnocení tohoto procesu. A když se jedná o programové dokumenty strukturálních a investičních fondů, tak o, o tom mluvíme s kolegy v DG pro příslušnou politiku, aby to navazovalo na tento proces, tak jak má. Čili momentálně velice úzce spolupracujeme s kolegy, kteří mají na starosti EFSI, tak aby bylo možné eh, velice jasně koordinovat různé kombinace financování, aby tato možnost eh, byla k dispozici. A vím, že je mnoho členských států, které se snaží zkoumat tyto možnosti. Jsou to poměrně nové nástroje, ale právě takovéto úvahy maximalizují výhody a cíle, které můžeme vytěžit z různých zdrojů financování, tak aby to bylo k duhu pro všechny zúčastněné. Pokud, to, pokud jde o regiony, regionální politika je jádrem naší politiky. A pokud jde o dopravu, tak se snažíme dosáhnout rovnováhy mezi podporou strategické iniciativy ze zhora dolů, čili ten T, co už máme na evropské úrovni, a to je priorita. A zároveň, jak už jsem říkal, podpořit vztahy a doplňkovou infrastrukturu, která umožní regionům se napojit na proto máme rovnováhu ve financování, kde máme 50% na ten T a 50% na ty sítě mimo. Proto v mnoha státech máme regionální přístup a konečný aspekt, který s tím souvisí, ty, ty mástry, o kterých mluvím pro dopravu, v některých malých zemích se to dělá na národní úrovni, protože to má uh, smysl, ale ve větších zemích to mají na regionální úrovni. Polsko je dobrým příkladem, tam mají regionální plány a to je základem pro jejich investice z politiky soudržnosti, aby to mělo provázanost té regionální dimenze, a kdy to je spojeno ze zdola nahoru a naopak. Ještě. Závěr ještě zpravoda, jestli chce. Vážený pane předsedo, kolegové, já bych chtěl jen poděkovat za všechny připomínky kolegyň a kolegů. Domnívám se, že bude dobré, když eh, bychom mohli zdůraznit v našem stanovisku, jak důležitý je ten program Connecting Europe, ale také eh, eh, bychom měli zdůraznit význam eh, skutečnosti, aby se ty projekty vzájemně propojily, aby vlastně mohly spolupůsobit a aby nebyly v protikladu nebo aby si nekonkurovaly. Domnívám se, že eh, jsou také některé zcela absurdní projekty. Mohu uvést příklad z mé země, z Polska. Například nové letiště v Gdyni a to město je vlastně jen několik kilometrů vzdáleno od Danzigu a tam je velké mezinárodní letiště. A ta, ta letiště by tedy eh, byla vzdálena od sebe nějakých 20 kilometrů, takže to si myslím, že opravdu by bylo absurdní. A asi je to dobré zhrnutí naší debaty. Děkuji, takže zde vyvstává otázka, kolik peněz se vydalo na tento projekt letiště z evropských eh, no, Někdy opravdu se buduje velké množství regionálních letišť a země řeknou, kdybychom to měli platit sami, tak bychom to prostě nemohli financovat. A zde je také otázka na komisi, jaké z toho vyvodíte důsledky. Investovali jsme hodně peněz do špatných projektů. Mohu vám prostě například uvést eh, pět Eh, letiště v Kluži například, kde bylo odbaveno 500 pasažérů za celý rok, takže opravdu už máme pět příkladů a další bychom mohli jmenovat. To například některé regiony řeknou, my máme úžasný projekt, ale můžeme financovat pouze, pokud budou evropské projekty. Takže přemýšleli jste o tom, Například jsem se ptal komisi, kolik peněz investovala do regionálních letišť, ale nedostal jsem žádnou odpověď, protože to je citlivá otázka. Je to tak? Proto tedy kladu tu otázku a když ne teď ústně, tak alespoň písemně bych rád dostal odpověď. Ještě vám dávám dvě minuty, abyste odpověděl. Víte, já toto číslo nemám, ale určitě se k tomu můžeme vrátit. Měli jsme uh, Ehm, o tom zprávu od účetního dvora. Tato zpráva byla poměrně kritická a tam bylo hodně čísel, které se týkají toho, co říkáte. Zase, co bych na to řekl? Ehm, ex ante podmíněnost eh, a ten masterplan. My se právě snažíme tuto slabinu řešit v rámci těchto věcí. Říkáme, musíte mít strategii, musíte mít uh, projektovou návaznost, která je jasná, tak aby se do toho nedostaly nějaké projekty, které by neměly vůbec provázanost s celkovým plánem. A to je právě poučení z minulosti. <laughs> Děkuji a přeji vám hodně úspěchu. Takže se sejdeme znovu v 15 hodin a dobrou chuť.